<laughs> okay. Hmm. Welcome to the afternoon session of... Dobré odpoledne. Vítám vás na odpoledním zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu začneme hned bodem 7 na pořadu jednání, což je veřejné slyšení o Sahelu, vysoce rizikové oblasti z hlediska bezpečnosti EU. Ráda bych tady srdečně přivítala naše panelisty, především pana, paní doktorku Kristýnu Barrios z Institutu pro bezpečnostní studie v Paříži. Vedoucí analytis, analička, analitička a generála Piera Michela Joanao, který se specializuje na tématiku Sahelu a Afriky a je zodpovědný za všechny evropské projekty na podporu boje terorismem v oblasti Sahelu. On také byl vedoucím poradcem pro otázky míru a bezpečnosti v Africe u různých institucí Evropské unie. A vítám také pana Hance Petra Šadeka z Yes, který se také zapojí do naší diskuse. Eh, on zodpovídá za bezpečnost eh, v západní Africe. Takže nechci zdržovat. Máme před sebou dlouhý program, takže rovnou dám slovo paní doktorce Barrios. Máte slovo, prosím. Thank you and well... Děkuji. Jmenuji se Kristýna Barrios, jsem vedoucí analytička Evropského institutu pro eh, bezpečnostní studie. Eh, my eh, sice sídlíme v Paříži, ale věnujeme se obecně problematice bezpečnosti a, a mm, podobně v souvislosti tedy s Eh, Afrikou, eh, vztahy mezi Evropou a Afrikou a poskytujeme tedy tyto informace různým evropským institucím. Eh, cílem je popsat nějak ve stručnosti hm, určité hlavní myšlenky a potom samozřejmě můžeme jít do podrobností na základě vašich otázek. Moje prezentace bude krátká ukážu pár map, abychom si řekli, jaké je tu pozadí. Takže eh, Sahel z jiného než bezpečnostního pohledu. Eh, to je oblast, která eh, je nestabilní a křehká ke které eh, jsme my přestupovali v minulosti především z pohledu humanitárního, ale dostává se na pořad dne také z pohledu bezpečnostního. Extrémní chudoba, eh, nerozvinutost, zvlášť eh, opakující se krize, slabé státy, slabé vlády, zvláště v severní části některých těchto zemí stát není vlastně přítomen vůbec. Eh, demografické tlaky v zemích, jako je třeba Niger, ehm, dále eh, různé eh, ilegální obchod s drogami, s lidmi, které jsou významnou součástí těch místních ekonomik. To jsou pro, to problematiky, které mají vliv i na, na eh, bezpečnost. Nám to říkali už v minulosti, ono je to dlouho známé, vždy se to předvídalo, nevládní organizace, hm, systém včasného varování OSN. My máme tu představu, my víme, že Sahel je region nestabilní a křehký a takovým i zůstává. Já bych nyní zdůraznila problematiku Eh, potravinové bezpečnosti v souvislosti tedy s podvýživou, se závažnou podvýživou, eh, která je právě v tomto regionu jedna z nejhorších. Tady na mapě, možná to nevidíte dost dobře, ale tady vidíme v těch tmavších oblastech, to jsou oblasti právě, kde je závažná podvýživa a v zásadě 20 milionů osob je ohroženo eh, nedostatkem potravin v tomto roce. Čili to je opravdu obraz chudoby a, a, eh, a nedostatečného rozvoje, které představují obzvlášť velké výzvy. Já se zaměřím také na terorismus, na Mali, na vojenské operace MINUSMA. To si myslím, že bude také zajímavé si něco říci o MINUSMA a potom, eh, jak do toho zasahují se třeba situace v Libii nebo Boko Haram a, a tak dále. To jsou témata, která nám v té analýze mohou pomoci a pak můžeme si říci, co Evropská unie udělala a co udělat může lépe. Takže bezpečnostní situace. Teroristická hrozba. To není jednoduché téma. Víme, že v Sahelu je mnoho teroristů, odhad je kolem tří tisíc, ale to se může lišit. Máme tam určitý počet hráčů, jako Akmi, Almurabitun, Ansardin. A já bych chtěla zdůraznit, že tady jsou dva trendy. Za prvé, otázka, zda míříme ke konfrontaci mezi AKMI, což je Al-Qaida v Magrebu, a islámským státem na straně druhé. To je zajímavá otázka, na kterou zatím neznáme odpovědi. A pak jsou tu různé odštěpené skupiny, které se odvolávají na islámský stát, ale AKMI je zatím silnější a Sahel je spíš územím Al-Kaidy. Ale ta představa, že by mohl existovat konflikt mezi Al-Kaidou a islámským státem a jakým způsobem odpadlíci někdy se přiklánějí k islámskému státu a jak to je, myslím, je v který teď se bude vyskytovat. Samozřejmě Alžírsko je také významné území, které je třeba sledovat, a to také hlavně v hraničních oblastech, nejenom Niger. A chtěla bych zdůraznit druhý významný afrik francouzské operace eh, Barkhan, eh, která eh, se realizovala tam na hraničních oblastech. Některé mm, jiné evropské státy tuto operaci také podporovaly. A já bych chtěla zdůraznit, že ten tendence k roz, dalšímu rozšiřování zvláštních jednotek, d, rozmístění dronů a podobně. To je jakási amerikanizace našeho způsobu boje s terorismem v Sahelu, jak se ta hrozba e, stává obtížnější a francouzské síly se snaží s tím vypořádat. Tady máme různé mapy, tady ta je hodně zmatená, ale já jsem tady prostě chtěla ukázat na těch, těmi modrými šipkami, které ukazují, kudy postupuje obchodování s drogami a červené šipky, to jsou toky eh, ilegálních migrantů. To je jenom pro ilustraci, jak je to složité, ta situace, kde vidíte, kolik různých šipek křižuje oblast Sahelu ale když se podíváme zvlášť na ty výchozí body, na africkém kontinentu vidíme, že eh, jak si ty cesty vedou přes Maroko, které je významnou oblastí migrace, samozřejmě libijské území, Lampedusa a hranice s Libií. A pro obchodování s drogami vidíme spíš cestu přes Tunisko, Alžírsko, tam vedou ty šipky, kromě samozřejmě Maroka a, a Libie, které to ještě trochu komplikují. Čili záleží eh, na tom, na co se zaměříme, a tak podle toho uvidíme různé kanály na těch jednotlivých územích. Co se Mali týče, jestli jste sledovali zprávy, tak jste asi viděli, že Eh, jednání stagnují, ale chystá se další kolo v brzké době. Možná nám je jasně, co k tomu řekne, ale myslím si, že Mali prostě je pod tlakem, aby uzavřelo mírovou dohodu, to snad už pochopilo. Eh, malijská vláda tlačí, eh, je pod tlakem a snad brzy dohodu uvidíme. Teď jde o to, jaká ta dohoda bude, jak bude dobrá. To nevíme. Tato vláda se velice zdráhá decentralizovat nebo dělat nějaké ústupky skupinám. A pak jsou tu skupiny, které čím dál více e, žádají a současně mají vlastní dynamiku, Nemelej, e, Vysoká rada pro Asawad a různí eh, tedy vyjednavači, kteří se snaží přitáhnout tyto skupiny a ta jednání skutečně lehká nejsou. Pak máme nového premiéra v Mali, eh, který má určité zkušenosti s vyjednáváním a skutečně je vidět, že pro novou vládu vyjednávání jsou prioritou. V Mali eh, v minulosti byly nějaké program, projekty a e, když v omezené míře, když v posledním roce se dá říct, že se něco prosadit podařilo a bylo by vítané, pokud by e, se toto zlepšilo, například e, první projekty, jako postavit cesty nebo, nebo něco, to by skutečně v terénu lidem pomohlo. My zatím vidíme v situaci v Mali, s velkou korupcí, slabostí státu, absencí státu na severu, nejenom z pohledu bezpečnosti, ale také z pohledu justice. Tam ne, neproběhl jediný soud eh, s uh, teroristy v Mali. Čili to je vidět, jak je těžké uh, počítat s, se státem v Mali, že zlepší eh, bezpečnost, jestliže jeho vlastní struktury jsou zatím tak slabé populace ztrácí naději a trpělivost v posledních eh, dnech tam byly nepokoje taky v souvislosti s eh, Charlie Hebdo a eh, ten dopad na UT Malhy a udržitelnost sil, které my tam cvičíme Některé diskuse dál probíhají v souvislosti s kapacitami a vybavením, to znáte a to jsou skutečně závažné problémy. Ehm, tam se ten program zřejmě prodlouží zase o rok. Hlavní problém je tedy zajištění bezpečnosti, ale také politická instrumentalizace Eh, o ozbrojených sil. Jakmile budou jednotky vy, vyškolené, bude je moci eh, vláda využít nebo rozložit, nebo je může zneužít pro politické cíle. Hm, čili je to složitá situace hm, pro bezpečnost. Co se týče Jukapsa Helmali, tam to je docela hm, velký start velký projekt cvičení policistů, ehm, četníků a Národní gardy, eh, protože mnoho eh, subjektů, jako třeba OSN, organizuje cvičení a školení, ale ne pro tu Národní gardu, což je dobrá přidaná hodnota, eh, ale zase má to své meze v rámci režimu nebo systému, kdy Juka Psahelmali pracuje s revizí eh, nějaké té mm, politiky, ale my nemůžeme ovlivňovat nábor, my nemůžeme třeba eh, říci, že eh, mají být přijímáni pouze gramotní a, a podobně. A to všechno má velký dopad na Jukapsa Helmali a na výsledky, které jeho práce může přinést. Um, my se můžeme ke všem těmto otázkám stručně eh, kdykoliv vrátit. Jinak minus má je významným aspektem Sahelu, představuje to právě tu angažovanost mezinárodního společenství, stává se to novým kongem, nebo novou operací typu Kongo a historie MINUSMA je zajímavá, protože to je regionální organizace, která vlastně první intervenovala v oblasti bezpečnosti a potom byly operace OSN, čili to je to zajímavý precedens. Uh, je to velká operace, především africká, to je třeba zdůraznit. 75% mužstva jsou Afričané. Eh, an impact. Eh, toto má jak pozitivní, tak i negativní dopady. A jsou tady ještě další zajímavé aspekty, například Eh, tady je velká také zainteresovanost ze strany Číny. Čína se podílí na mnoha operacích a MINUSMA se v současné době zabývá také odzbrojováním, protože oni nemohou dělat nic jiného, než vynucovat si ochranu. Včera A v minulých dnech došlo také ke střelbě a k dalším událostem, které nastolují otázku, jaká bude asi budoucnost minus my. Neboť v roce 2014 měla minus má opravdu vysoké ztráty, bylo to 28 mrtvých a 75 zraněných a také jsme viděli stále více útoků na MINUSMU. Není to vždycky tak, že mise OSN mají tak vysoké až rekordní ztráty. A toto je mise, která je poměrně mladá. Z hlediska EU je to také velice důležitá věc. My tam máme důležitý kontingent z Nizozemska a také z Švédsko je nyní v Tinkbubu a také se zde dochází k rozložení se z dalších zemí. To znamená, že my jsme důležitým subjektem v této oblasti. Pokud se týče přesahů z Libie a Nigérie, tak vidíme, že Libie je velice důležitá pro Sahel vzhled vzhledem k situaci po éře Kadáfiho, tak také hodně zbraní se dostalo tímto způsobem eh, do rukou bojovníků v Sahelu. A také tady máme eh, Boko Haram, které eh, působí tyto jednotky v oblasti Nigeru a v Čadu a v severním Kamerunu. A také nestabilita v Libii ohrožuje i další země, a to znamená například e, ty, tato nestabilita může mít dopad na režimy v e, e, Tunisku či v Egyptě. A toto také bude se dotýkat jižních hranic kde je mnoho teroristických akcí. A nyní vidíme, že Niger a Čad v současné době žádají o intervenci OSN do Libie. A eh, to je věc, po které Alžírsko skutečně nevolá. Eh, to znamená, že přesahy z Libie jsou velice eh, důležité a rozsáhlé. A Boko Haram eh, působí v oblasti Nigeru, o tom jsme hovořili, a v současné době se zde rozmístují také francouzské jednotky. Eh, já chci zde zdůraznit, že v místních souvislostech dojde ke změnám a to je v souvislosti s, novými, s novým vývojem. Máme zde e, nové jednotky, které sledují a dohlížejí na hranice a jsou zde také jednotky, které umožňují či e, zabraňují obchodu například s lidmi a nebo také s drogami. A kočovníci Tubu byli vždy tradičními oponenty a nepřáteli tohoto režimu. To znamená, že tady dojde k novým jevům, až bude jasnější, jakou roli zde bude Eh, Libie sehrává. Také musíme ještě jednou zmínit Boko Haram v souvislosti se Sahelem. Tady vidíme, že toto téma je velice důležité. Bylo, konalo se setkání v Jahemelu s 13 zástupci a také jsme se na místě seznámili s místním hodnocením situace, ovšem tohoto setkání se nezúčastnila Nigérie a zde eh, je důležité velice eh, sledovat vývoj této situace a také tady je eh, vazba mezi sahelskými teroristy a Boko Haram, ale Někteří říkají, že tyto vazby nejsou až tak pevné, že někdy spolu hovoří po telefonu, že někteří bojovníci Boko Haram přešli na druhou stranu a někdy, že se vzájemně školí a trénují a, hovoří, a cvičí a hovoří také o tom, jak by mohl kalifát vypadat. A potom jsou tady jiní, kteří říkají, že tady žádné vazby nejsou. Říká se, že Boko Haram eh, působí úplně individuálně a spíše má naváznost na akmy a nemá co dočinění se eh, tradicemi v rámci Saheru. Já se domnívám, že tady jisté vazby a souvislosti mezi to dvě, těmito dvěma subjekty jsou. Došlo k určitým událostem, které nám ukazují, že například došlo k útěku z vězení a to bylo na e, území Nigérie a vězni, kteří uprchli a byli propuštěni, to byli příslušníci Boko Haram. A pak vidíme, že tady určité vazby existují. Není to blízko, ale je to několik e, stovek kilometrů, ale není to příliš daleko od severní Nigérie. Takže já se domnívám, že tuto situaci musíme dále analyzovat. Boko Haram, Haram se nadále internacionalizuje a potom jsou tady ještě další skupinky, které jsou relativně nezávislé a velmi nebezpečné situace na místě je taková, že obyvatelstvo trpí útoky. Máme také tisíce uprchlíků v Nigeru a to je jedna z nejchudších zemí na světě a nyní dochází také k útěku tisíců uprchlíků z Nigeru a také z Čadu. Vytvářejí se uprchlické tábory a tam také dochází například eh, k vypuknutí cholery a potom eh, tady nebudeme mít eh, časem možná nejenom Boko Haram, ale budeme mít také humanitární krizi, budeme mít obrnu a choleru, která může propuknout. A to se týká tedy celé oblasti Sahelu, protože Čad a Niger to jsou centrální části Sahelu. A velká otázka, která stojí před mezinárodním společenstvím, je, jak máme hodnotit stanovisko vlád a jak máme posuzovat spolupráci s těmito vládami protože jsou tady různé instituce. Je tady ECOVAS, máme tady proces Nečovat, který je dotován Africkou unii, pak tady také působí OSN, potom máme DG5, to, jsou, eh, to je pět stěžejních zemí Sahelu, ale přesně nevíme, s kým máme spolupracovat a jaké dopady tato spolupráce může mít my zatím nedokážeme jasně na tuto otázku odpovědět a rozhodující je, abychom viděli, jaké dopady bude mít spolupráce s těmi základními zeměmi, které tady vidíte v bílé barvě. A potom zdali máme spolupracovat například s širší oblastí, což je ECOWAS, která také zahrnuje obecně západní Afriku, to je Mauretánie, Čad a také Alžírsko, což je klíčový hráč v bezpečnostní situaci v Sahelu. Tak možná v této souvislosti by Alžírsko mohlo sehrávat opravdu důležitou roli. Naše, a, e, naše hodnocení ukazuje, že pět základních zemí by mohlo být našimi klíčovými e, subjekty pro spolupráci. Například to zahrnuje také i Burkinu Faso co, ale tady zatím nevíme, do jaké míry můžeme s touto zemí situace. Burkina je důležitou zemí v rámci Sahelu. Musíme tedy vidět, jaké dopady naše spolupráce s těmi, co zeměmi bude mít. Zdali nemáme opustit zaměření na eh, Burkinu Faso, ale spíše se zaměřit na Senegal, protože v Senegalu dochází také k velké radikalizaci sil a tam došlo také k reformě bezpečnostních sil. ale některé země Senegal v rámci DG5 Eh, nechtějí. Takže DG5 nyní volá po intervenci do Libie. A co to znamená? Znamená to, že podpoříme bezpečnostní síly tak, aby mohly intervenovat v Libii, anebo eh, toto povede k mezinárodnímu procesu? například, který by byl také podpořen Radou bezpečnosti. Také situace v jednotlivých e, pěti zemích je velice zranitelná. Například Čad nemá prezidenta již 20 let. Niger má parlament a tam je také svoboda projevu, která je velice dvojsečná a Mauretanie má velké potíže ekonomické a také je tady otázka Maroka a jeho role v této oblasti, potom Burkina Faso, potom Mali, o tom eh, této zemi jsem hovořila to je země, na, kter, na kterou se v posledních rok, měsíce a půl soustředujeme, ale bohužel výsledky naší spolupráce a našeho zaměření se ještě nedostavily. Takže když budeme potenciálně e, zaměříme na těchto pět velkých zemí, potom zůstane ECOWAS například stranou a také Africká unie zůstane stranou. V současné době probíhá jednání v Alžírsku a my tady vidíme takovou možnost, že vzniknou nové orgány, se kterými bychom mohli také společně řešit hrozbu teroristů združených eh, v Boko Haram. A než přejdu k závěrům, tak možná bych chtěla ještě zdůraznit, že EU a členské státy jsou zapojeny do vývoje v této oblasti. Vzniká zde regionální plán, který je základem pro širší spolupráci, ale pokud se týče bezpečnosti, tak tady chci zdůraznit tři aspekty. Za prvé, islamismus má tak říkajíc divokou kartu. My nevíme, jak se to bude vyvíjet dál. My víme, že obyvatelstvo nemá zkušenosti s radikalizací a my také nevíme, jak to dopadne v budoucnosti. Prosím, mohla byste dokončit svůj projev, protože si chceme nechat ještě hodně také času na zodpovězení otázek. Takže to je první aspekt, to je islámský terorismus a potom za druhé, e, západní intervence má opravdu e, pouze nestabilní základy. E, oni se, tyto státy se stávají naším také přítelem v boji proti terorismu. A potom, pokud se týče EU, tak tady bych chtěla zdůraznit, že EU e je angažována v této oblasti a také se snaží o regionální přístup. My bychom rádi tady uplatňovali regionální přístup, ale je tady spíše bilaterální přístup a e, od má příliš neočekáváme. My doufáme, že Mali se bude pozitivně rozvíjet, protože do Mali eh, jsme hodně investovali, doufáme, že to povede k úspěchu a také hodláme podporovat místní projekty, například projekty občanské společnosti. A já si myslím, že EU také může podporovat demokracii v této oblasti. Děkuji. Thank you, madam. Now, general, uh... Děkuji vám. A nyní má slovo pan generál Pierre Michel Joana. den. Jmenuji se Pierre Michel Joana. Jsem generál ve výslužbě už 11 let, takže prosím, eh, berte na vědomí, že s francouzskou armádou už nemám nic společného, přestože k ní cítím velmi silné pouto. Posledních 11 let se věnuji problematice Afriky z pohledu Evropské unie a věnoval jsem se především problému Sahelu, protože jsem byl osobním zástupcem pana eh, Solany pro Somálsko v roce 2010 a teď se tři roky věnuji dvěma projektům Evropské komise. Jeden se týká podpory eh, států Mauritánie, Niger a Mali, abychom jim zkusili pomoci lépe Eh, uchopit problematiku terorismu z pohledu bezpečnostních sil a spravedlnosti a současně jsem se také věnoval jednomu projektu, který se zaměřil na fenomén Boko Haram. Ještě spolu s kolegou jsme se tedy eh, jsme studovali tuto sektu a, eh, a snažili jsme se právě také pracovat v rámci podpory nigerijské vládě, abychom jim pomohli nalézt nový přístup k řešení Boko Haram. Přístup, který by byl odlišný od eh, toho principu, jako napřed střílet a diskutovat až potom. Takže já budu hovořit o Sahelu z širšího pohledu a eh, pak o eh, té oblasti, která se táhne vlastně od západu, od Mauretonie až po Puntland v Somálsku, protože tady vidíme, že vlastně v krátké době, protože první projevy Eh, extremismu, násilného extremismu v této oblasti nejsou starší než z roku 2005 takže po celé řady různých převratů a etnických válek v tom či onom státě vidíme tady jev, který se objevuje, jev extremistického násilí. A to není jenom muslimské extremistické násilí nebo islamistické, protože abychom to propojili se třemi hlavními ohnisky extremistického násilí radikálně islamistického charakteru, je tam také několik ohnisek extremistického násilí, které jsou víceméně křesťanské nebo víceméně muslimské obedience, ale ne vyloženě salafistické nebo islamistické. A já to říkám jenom proto, abychom se netvářili, že islám má na extremistické násilí monopol. Je to oblast, která e, v této části Afriky je rozšířená. Takže tři hlavní ohniska. Jedno ohnisko se Eh, nachází především v Mali a od roku 2013 se to řešilo, jak už tady zaznělo, eh, s pomocí, eh, teda kde vystupovala Akmita, Al-Qaida v islámském Magrebu a někteří ty Moabité a různé další pohyby, které jak si přicházely, odcházely, tuare, různá hnutí Tuaregu a podobně, kteří jednají, nebo eh, sice v Mali, ale nevzdali se ani eh, možnosti třeba intervenovat eh, v Mauretánii, v Nigeru a teď vidíme, že si našli novou, nové útočiště v Jižní Libii, jako každé hnutí, které vždy má víceméně bezpečnost možné útočiště mimo svoji zónu působení. A e, další e, ohnisko se točí kolem Boko Haram v Nigerii. Sekta Boko Haram v Nigerii je druhá teroristická organizace, co do nás, nás jsou nejvíce násilní Eh, hned po islámském státu v Syrii a Iráku, co do počtu. A od začátku roku byl skoro řekl, že eh, předběhli Daesh, protože jestliže eh, při útoku na Bagar před deseti dny bylo 2000 mrtvých, pak by to znamenalo, že vedou v těchto morbidních statistikách, které teď vídáme. Boko Haram je hnutí, které se také rozšířilo do tří sousedních zemí, především do Kamerunu. Už před dvěma lety tam byly průniky, už se vyskytovala vojenská přítomnost Boko Haram z druhé strany kamerunské hranice a tato přítomnost posílila a projevila se únosy a teď je to půl roku, kdy už je v severu Kamerunu opravdu válka. Boko Haram a Boko Haram je tam opravdu velmi angažovaný. Také se rozšířil do Čadu a ať říkají čadské orgány, co chtějí, já už jsem s nimi mnohokrát mluvil, Čad je hlavně pro ně útočištěm a hlavně logistickou základnou, protože část jejich zbraní právě projíždí, prochází touto zemí. A také se rozšířili do jeho východu, Nigeru, oblasti Zinder Difa, a to se také ukázalo v neděli Minulý týden při velké manifestaci jsme právě viděli i prapory Boko Haram. Takže vidíme, že je to rakovina, která se začíná šířit a e, to se dá vysvětlit etnickou blízkostí obyvatel. Boko Haram v Nigerii, to jsou z 95 e, lidé z etnika Kanury e, a z druhé strany v Čadu jsou tam také v Kanembu a v Nigeru, tam se jim říká Beri Beri, ale to je stejné etnikum a potom ještě pár lidí původu Ausa eh, v těchto třech zemích, včetně severu Kamerunu. A třetí ohnisko eh, extremistického islamistického násilí nacházíme v Somálsku. To jsou ty milice Al-Shabaab, které už začínají být pomalu v letech, které se hodně rozšířily v regionu, protože tady vidíme, že vliv Al-Shabaab i v oblasti teroristické je znát v Džibuti, v Etiopii, v Keni, v Ugandě a možná i dál v Keni, která se pomalu stává jednou z hlavních obětí rozšiřování aktivit Al-Shabaab. A tento extremismus, tento násilný islamismus východní Afriky pomalu se šíří ještě pro úplnost je několik malých ohnisek, která nejsou nutně salafistického původu. V případě křesťanů nebo takzvaných křesťanů je to Elera v Ugandě, eh, která se tam šíří už 10 let do Demokratické republiky Kongo a do Středoafrické republiky, do Jižního Sudánu. Není jich moc, ale, ale pořád tam jsou a já pořád nechápu, proč se nepodařilo tento problém vyřešit. Pak je skupina, to je ten Light Democratic Front, to je Nalu, muslimské opoziční hnutí z Ugandy, které zuří ve východním Kongu a poslední dobou jsou velmi virulentní a začínají se i eh, radikalizovat z, eh, z, z pohledu doktríny a ve středoafrice ve střední Africe je extremistické násilí, které nesouvisí s náboženstvím nebo s politikou, ale prostě to jsou na jedné straně proti eh, Balaka, antibalaka, to jsou křesťané a animisté, zrovna, myslím, předevčírem zajali francouzskou humanitární pracovnici a na druhé straně lidé ze Seneca, kteří sice většinou jsou muslimové, ale to nelze porovnávat s Boko Haram nebo s Al-Shabaab, eh, to by bylo zjednodušující. Takže tolik situace v regionu. Je tu jedna otázka a sice zda tyto, eh, tato hnutí jednají koordinovaně, už to tu zaznělo, je jasné, že mají mezi sebou kontakty, skoro si myslím, že by bylo těžké, aby kontakty neměli, protože jsou tak nějak ehm, prostě z jedné rodiny. Hodně mm, se pozorují, komunikují na internetu, že se skontaktovali, mi připadá logické, jako každá evropská armáda má kontakty se sousedními armádami že si cvič, je, že jsou někteří lidé cvičeni u těch a u onech, to je také prokázané. Eh, lidé z Boko Haram eh, spolupracovali s Akmi mužou v Mali, eh, šabábové zase někde jinde, pak některé společné akce, jako třeba osvobozování uprch ehm, zajatců, ale abychom z toho vyvodzovali, že to je veliký velký komplot salafistických islamistů, zvlášť krvavých, kteří by chtěli kontrolovat celý jich Sahelu od Somálska po Mauritánii, kde by dělali to tež současně také v severní Africe a na středním východě to ne. To si myslím, že objektivně nelze vyvodit takový závěr. Nicméně je potřeba si uvědomit, jaká je politická a náboženská motivace těchto hnutí. A minimálně mezi těmi radikálními hnutími v Mali, Nigérie a Somálska je určitá konzistentnost. Já jsem se pokusil shrnout, jaká by mohla být argumentace těchto lidí, jako jak to zdůvodňují ty své akce oni říkají obyvatelstvu, 50 let, to znamená od osvobození, jste se snažili napodobovat západní země. Západňáky pod jejich vedením jste dělali takzvanou demokracii a výsledek je ten, že jste dali eh, moc skorumpovaným neznabohům, kteří vás vykořišťovali a ochudili když chodíte do školy, kterou ty západňáci vymysleli, tak jste si mysleli, že dosahujete pokraku a, oba, a obohatíte se, ale ve skutečnosti vás to vede k chudobě a nezaměstnanosti. Vaše dcery e, jsou, e, se chovají jako prostitutky, zatímco když budete cestou, kterou vám ukazujeme a když budete dodržovat islám původní, když budete poslou posílat děti do koranické školy, tak sice nebudete bohatší, ale zachráníte si duši a budete do, do ráje. Já jsem to takto zjednodušil, ale v podstatě to vám vysvětlují lidé, když s nimi mluvíte. To je argument, to jsou argumenty, které oni používají vůči lidem, kteří třeba nejsou Bůh ví jak vyškolení, kteří nemají velké ani teologické vědomosti a nakonec, eh, přestože to vypadá eh, poněkud, eh, poněkud zjednodušeně a primitivně, tak na někoho to může působit. To neznamená ovšem, že by se tato hnutí omizovala na politicko náboženské cíle. Nicméně toto jsou cíle, která oni inzerují a v podstatě populace na to slyší. A pak ovšem, podobně jako v každém eh, spouřeneckém hnutí ve světě, biznis není nikdy daleko, a to i u nás historicky. Takže je pravdou, já jsem slyšel několikrát, že oni, to je jenom taková banda chuligánů, kteří si chtějí nadělat peníze a to zase jako taky je zjednodušující. To není jediné, jako jejich jediný cíl. Třeba uvedu jako příklad že třeba od února 2013, když dovolíte, já se podívám, já si to nepamatuju z hlavy, tak to nenacházím. No, prostě od roku 2013 zhruba v tomto oblouku došlo ke 100 sebevražedným uh, útokům, které spáchali lidé, kteří dobrovolně se vyhodili do povětří v rámci toho jejich boje. Většina těchto atentátů proběhla v Mali a několik také v Nigeru, ale hodně se to týká těch malijských hnutí. Více než 40 lidí jaksi dobrovolně šlo na smrt za poslední dva roky v Mali a pár v Nigeru v Agadesu. Něco přes 40 v Nigerii toho eh, více než 20 žen od dubna 2014, což je datum, kdy lidé z Boko Haram unesli těch 200 dívek v Šiboku. Já samozřejmě nemám žádný eh, eh, důvod si, nebo důkaz myslet si, že ten nárůst sebevražedných atentátnic by souvisel s únosem těchto 200 lidí, ale mluvil jsem s jedním odborníkem, který si myslí, že tam souvislost asi bude. A oblast, kde se jaksi vyhazují lidi do povětří nejméně, je Somál Portugalsku, kde jich nebylo víc než deset. Já jsem v životě neviděl žádného padoucha, že by eh, se vyhodil do povětří před bankou, aby naštval bankéře. Takže když si eh, jako když 100 lidí v průběhu dvou let přistoupí na to, že se vyhodí do povětří jen tak kvůli tomu, že půjdou do ráje, tak to vyžaduje velkou eh, práci manipulátorů a také to vyžaduje od těch lidí, kteří se toho dopouštějí, buď velké přesvědčení, anebo se může stát tedy, že také nevědí, že mají na sobě výbušninu. Takže to zlo je daleko hlubší, než se zdá. A to taky vystupuje, že, vysvětluje, že způsob jeho řešení vyžaduje komplikované nebo složité složité ohledy. Za prvé je třeba brát v úvahu ideologické a náboženské faktory, je třeba bojovat s trestnou činností, která s tím souvisí je potřeba bojovat hlavně se špatným vládnutím a se špatnou organizací v těchto zemích, která je tím podhoubím a kterou ty státy nedokážou vyřešit. Je třeba také vyřešit problematiku absence bezpečnosti obyvatelstva v těchto oblastech a je třeba současně brát v úvahu také odpor vůči systému civilizace, která neodpovídá části obyvatelstva tohoto regionu. Takže abychom dosáhli těchto cílů, je nezbytné, aby národy a státy a vlády za prvé souhlasili s tím, že se do toho dají, což není zrovna ten případ třeba v Nigerii, kde není sebe menší vůle vzít v úvahu realitu problému. A já tady vidím čtyři série problémů k řešení. Jeden problém, ten řadím jako první, protože je nalehavý a jinak to nejde je prostě řešit vojensky nebo policejně tyhle lidi. Možná se pletu, ale osobně jsem přesvědčený, že princip globálního boje s terorismem nebo válka dronů, to může trvat 20 let, 30 nebo 50 let a podle mého názoru je to kulhavá strategie bez konce, pokud ji nedoplní ty tři ostatní složky, které tady budu citovat hlavní věc, co se musí dělat, to řeknu až nakonec, protože na to chci klást důraz. Takže za druhé, je potřeba bojovat a řešit politické a náboženské cíle té násilné radikalizace, která zuží v subsaharské Africe. A to to si říct nic neznamená, protože to je strašně těžké. V těchto státech, podle mého názoru, mají systém Eh, řízení, který je kopírovaný ze starých Eh, koloniálních mocností, třeba eh, trestní zákonník z Francie okopírovaný eh, do toho či onoho státu a to je v situace, to jsou to zákonníky, které nejsou přizpůsobené dané populaci. Třeba my v Mali školíme soudce a když soudce nebo prokurátor nebo, nebo třeba soudce od kasačního soudu v Paříži jim vysvětluje, jak zjišťovat zjišťovat praní špinavých peněz u osob, to znamená třeba zjišťovat, jestli ti lidé mohou prokázat původ svého obohacení a tak dále. Tak si to má pravdu, jako jistě, ale ti soudci na druhé straně kývou, ano, to souhlasíme, ale v zemi, kde 80% veškerého hospodářství se dělá jaksi neformálně, tak je to těžké prokazování, protože 80% obyvatel ve skutečnosti porušuje vlastní trestní zákonník, co tam mají. A je tu celá řada podobných příkladů, všechny ty aspekty korupce v systému, to je to, čemu my říkáme korupce, ale v systému, který se opírá o nepotismus, klientelismus, eh, podporování rodiny a tak dále, kdy žádný sociální systém nepomáhá mladým, starým rodinám a podobně, tak to není vyloženě korupce, ale prostě, když na to aplikujeme naše normy, tak eh, prostě to z každého udělá delikventa. Čili to je opravdu vážný problém, který se, by se měl řešit v těchto zemích. A potom je třeba také řešit problémy náboženské radikalizace v zemích, které jsou většinově muslimské a které teoreticky jsou laickými republikami s výjimkou Mauritánie, která je islámskou republikou oficiálně, a s výjimkou Somálka Turecka, které se nevyhlašuje jako muslimská eh, republika, ale v ústavě mají uvedeno, že tam mají jediné náboženství oficiální a to je islám. Ale ten princip laicity, tak jak jej vnímáme v Evropě, a to se na tom ještě ani všichni neschodujeme, ten prostě v těchto zemích aplikovat nemůžeme, protože islám, v islámu náboženství sehrává významnou roli v životě a není možné tyto země řídit a nebrat islám v potaz, jako třeba v Mali, Vysoká eh, rada islámu, kterou řídí pan Mahmud Diko, což je Moabita, čistokrevný eh, a podporuje stávajícího prezidenta, tak eh, dokázal svrhnout všechny pokusy o reformu e, zákona o rodině, protože to bylo v rozporu s přesvědčením e, e, islámu a takže je potřeba prostě tyto aspekty vzít v úvahu. Je třeba, aby oni vzali v potaz tyto aspekty v Nigeru, což je laická republika, se nezaháží eh, v, v žádná schůze, aniž by citovali Fátihu, eh, Takže to jsou přitom jakoby takzvaně laické země. A to jsou země, které sice laické ano, ale je tam 90-95% obyvatelstva muslimů. Nigérie není většinově muslimská, ale je tam devět federálních států, které oficiálně aplikují šariu takovou upravenou šariu, to není úplně šílená šaria, a tři další státy, které mají takovou laickou šariu, takže je vidět, že prostě to je třeba brát v potaz. A A myslím si, že to právě ty jednotlivé státy musí vzít v potaz ty své náboženské aspekty, přijímat opatření proti radikalizace nebo kontraradikalizace. A neumím si představit, jak my, Evropané, s výjimkou snad pomoci s financováním bych jim v tom mohli pomoci. Pak jsem hovořil o tom, že je potřeba zrevidovat řízení. A poslední, a to je, myslím, absolutně nejdůležitější, se týká vzdělání školství. Když se podíváme na konkurenci, která vzniká mezi extremistickými násilnými skupinami salafistické obedience, eh, které se chtějí vracet k školství tak, jak je popisované v Koránu a v, v době proroku, tak vlastně se nacházíme v situaci eh, určité konkurence v, v ve, ve výchově mládeže a v těchto zemích zjišťujeme, že čím dál více dětí v takzvaně moderních nebo školách nebo školách západního typu odcházejí z těchto škol a začínají e, chodit do koranických škol zřejmě pod tlakem radikálů, kteří jsou daleko vlivnější než tradiční e, knězi, běžní sufisté západní Afriky takže je potřeba, aby z druhé strany vlády tuto mládež získali zpátky a vychovali ji, vzdělali a, a, po, a jiným způsobem, než co se učí v salafistických koranických školách, kdy školství celé vzdělání spočívá v tom naučit se Koran z paměti a potom v tam rekrutovat radikální islamisty. Čili to chce veliké úsilí v oblasti školství a já si nemyslím, že to je intelektuální úsilí, to chce finanční úsilí, je to všechno otázka peněz v zemích, kde jak si školní docházka nepřesahuje 30% dětí v některých oblastech. A je potřeba, aby tyto země dostaly do škol maximum dětí od 5 do 15 let. A proto, aby se toho dosáhlo, musí motivovat rodiče, aby ty děti posílali do školy. Ono, a aby je motivovali, to je jednoduché, je potřeba vzít v potaz finančně trošku víc to školství, to znamená jim zajistit aspoň třeba jedno jídlo v poledne a kvůli tomu potom ty děti do té školy jdou. Třeba některé nevládní organizace založily školy, kde platí učitele dávají najíst dětem a díky tomu mají úžasné výsledky. A protože je potřeba odškodnit ty rodiny za tu nevýhodu, co vlastně mají za to, když, že jejich děti chodí do školy, protože když chodí do školy, tak nemohou zatím pracovat takže za, za to je potřeba jako jim zaplatit nějakou kompenzaci. Pokud ty, ty děti aspoň jednou denně nakrmíme během 250 dnů v roce za euro denně, to je 250 eur na dítě ročně, když to vynásobíte počtem dětí do školy, tak eh, to máte 4 až 5 krát rozpočet eh, školství dotyčných zemí. Takže a dokavať se nepodaří dosáhnout tady toho, tak nezvítězíme v té bitvě o e, vzdělání, e, která e, by tu mládež vlastně vzdálila od těch tmářů z různých hnutí. Takže je to otázka celkového Eh, jaksi návratu pryč od radikalizace, který je potřeba. A teď jde o to, jakou strategii toho dosáhnout. A kdo to má udělat? Já si myslím, že by se toho měly ujmout ty místní státy. My Evropané jsme příliš nešikovní a příliš daleko, abychom to řešili přímo a není to ani naším úkolem, ale můžeme jim pomoci provizorně řešit bezpečnostní problémy, které mají a které oni vyřešit nedokážou. A tato strategie měla být globální, ale opravdu cílená. Jakou roli mohou sehrát externí partneři v boji proti radikalizaci, násilné radikalizaci? Já si myslím, že si musíme klást otázky, jak je spolupráce koncipovaná a vedena ze strany evropských a jiných států. Já si myslím, že ta stávající situace i přes veškerou retoriku v podstatě, jak si se snaží dál diktovat, co se má dělat, za prvé, protože by jako údajně jsme my měli univerzální model hodnot, které je potřeba nutně šířit za, pod záminkou, že my financujeme většinu akcí. Já tu nejsem od toho, abych ukazoval cestu, ale asi by si to zasloužilo zamyšlení a položit si otázku, proč první kritérium hodnocení významu naší pomoci je finanční kritérium a nikoli kritérium efektivnosti v terénu. Ale u přijímajících zemí tam opravdu je potřeba, aby udělali velký kus práce, velké úsilí. V Africe eh, se říká, že ruka, která bere, je vždy níž než ta, která dává. A my bychom měli tuto myšlenku opustit, protože v důsledku složitosti problémů, které je třeba řešit a které jsou kulturního charakteru v, v těch vlastních dotčených zemích, jsou to ty dotčené země, které musí jak si být tou vůči silou a ne jenom se omezit na roli příjemce a občas říct ne, tady to děkujem, to nám nedávejte, dejte nám radši tamhle z druhé strany něco jiného, protože je potřeba, aby to společné úsilí bylo opravdu efektivní. A také by tyto státy měly zeměpisně, tematicky a lidsky definovat, kde a jak chtějí to úsilí e, zacílit, protože e, snažit se všude, to znamená, na všech frontách, to znamená nikam nedospět. A to je velká odpovědnost našich afrických přátel, protože oni vědí, kde potřebují něco posunout dopředu, byť jen proto, aby ukázali sousedům, že když se do toho dají, tak to fungovat může a je na nich, aby si stanovili bojový plán, aby e, správně dávkovali ty různé e, aspekty a akce podle místní situace, tak aby získali důvěru lidí, protože cíl tady to jsou ti lidé. O něj jde. Samozřejmě, ale to všechno nic neznamená, když se to jen takto řekne, bude to trvat dlouho, bude to chtít mnoho skromnosti z naší strany, bude to chtít, eh, aby afričtí vůdci na, si různo, různé věci sami promysleli, než abychom jim to my říkali. Bude to chtít taky skromnost od, od mezinárodních partnerů, ale bohužel, než toho dosáhneme, se bojím, že mnoho času uplyne a, a ještě bude mnoho tisíc mrtvých a Mm, to budeme muset čekat, aniž bychom tomu přivykali. Děkuji. Thank you now very briefly, Mr. Sh Děkuji a nyní pan Šadek za ESVČ. Děkuji vám. Já nebudu hovořit tak dlouho jako předřečníci, pouze mám několik připomínek k některým vybraným bodům. Nejdříve Celková problematika a také hrozby byly popsány a analyzovány velice přesvědčivým způsobem. Chci se zmínit také o obchodu s lidmi a o ilegální migraci v oblasti Sahelu. Asi 60 lidí, kteří přijedou na Lampedusu, přijdou z oblasti subsaharské Afriky. Je, ještě jeden bod bych chtěl zdůraznit a to je také jižní Libie a její význam. Neboť to je to, co nyní slýcháme od zhroucení eh, režimu v Libii, tak zde dokonce se volá po mezinárodní intervenci na vyřešení tohoto problému, protože toto je velice důležitá věc pro celý Sahel, To je boť v této oblasti jsou přítomny teroristické skupiny a dochází k jejich cvičení. Pokud se týče mírového procesu z Mali, tak zatím jsme ještě nedosáhli cíle. Další kolo se má konat v polovině února. Některé skupiny již také přijedou a také přijedou úředníci z Mali, ale zatím nemáme konkrétní datum. Takže já doufám, že kolo, toto další jednací kolo se v polovině února konat bude, ale situace na místě se zhoršuje, dochází ke zhoršování napětí. Minusma musela včera intervenovat velmi masivně a reagovat na ohro žení mise v místě, které se jmenuje Baganton. To znamená, situace je velice napjatá, ale nevíme, jak toto také se bude dále projevovat v souvislosti s dalším jednacím kolem. Zdali se tohoto dalšího jednacího kola účastní, zúčastní všechny, všechny subjekty. Pak také se hovořilo již o sektě Boko Haram, která ohrožuje e, Čad a také jižní Niger, tak tady vidíme, že Boko Haram je přímo na Prahu Nigeru Tady máme také fotky, kdy Boko Haram eh, je oddělen od nigerských jednotek pouze 50 metry pohraniční řekou. To znamená, že tady by také mohlo dojít k vzniku ohniska. Mnoho zemí v této oblasti s námi chce kooperovat Například eh, existuje také strategie EU Sahel, která je zaměřena na boj proti terorismu a obchodování s drogami a s lidmi, ale v poslední době jsme také viděli protesty proti Charlie Hebdo a tady vidíme, že opozice populace, která zatím nebyla tak velká, se zvětšuje. To znamená, že tyto vlády eh, musí také čelit zvyšující se opozici ve svých zemích a právě proto budou se muset obhajovat, proč spolupracují se západními partnery. A to bude problém, pokud politická situace se bude dále tímto směrem rozvíjet. A poslední bod, bezpečnost. Pan eh, generál o tom hovořil, že bezpečnost je předpokladem pro jakýkoliv vývoj. Eh, tady se v této souvislosti hovořilo také o vzdělávání. A také do, zde zmíním o krůstu Eh, populace, což je 3,8 a potom, jestliže chceme nabídnout také kvalitní vzdělávání, pak bychom museli eh, pořídit dalších, každý rok dalších 200 tříd a také bychom měli nabízet potom eh, stravování a tak dále. Takže jestliže tohoto cíle se má dosáhnout, pak podpora ze zahraničí je mimořádně důležitá. Pokud budete mít další konkrétní otázky, týkající se eh, akčního plánu, pak je rád odpovím. Děkuji. A nyní já dám slovo panu Dalžánovi z IPP. E Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vy jste ve svých expoze eh, poukázali na rozsah výzvy, které čelíme, její rozsah zeměpisný, a rozsah tematický, protože za těmi bezpečnostními problémy, které, eh, kterým se věnujeme bezprostředně a které jsou všemi vnímány, jsou tam samozřejmě ty velice zásadní výzvy a problémy třeba v oblasti školství, které jsou vyloženě dlouhodobým programem, ale bez školství žádné řešení nebude efektivní. Moje otázky se týkají toho, co děláme my jako Evropská unie. Je leden 2015, brzy to budou čtyři roky, co Evropská unie přijala svoji strategii pro bezpečnost a rozvoj Sahelu. Mnohokrát jsme tu o tom mluvili. Jsem rád, že tento podvýbor je jedním z mála míst, kde je zajištěn aspoň nějaký monitoring a nějaké, nějaký zájem o tuto oblast. A ovšem po čtyřech letech, kam jsme dospěli v realizaci této strategie, tuto otázku jsme si kladli už v roce 2013 při francouzské ofenzívě v Mali, v době, kdy všichni vypadali, že objevili Sahel poprvé a že na papíře je všechno eh, mm, připravené, ale zjišťujeme, že, nebo tehdy jsme zjišťovali, že se nic nerealizuje. A když dovolíte, já se to pokusím zhodnotit objektivně a současně kriticky. Čili lidé, kteří nejsou součástí toho systému, doufám, budou aspoň upřímní. A ta strategie také jestliže nebyla realizovaná, tak to může mít dobré výhody, dů, pardon, dobré důvody. E, e, ten e, jev je tak rozsáhlý, že je jasné, že se to nedá za den, no nicméně jsou to čtyři roky. A další věc, my jsme v tomto regionu vyslali několik misí v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky, UTM Mali, Kap Niger, několik z nás jsme tam byli i nedávno. Jak posuzujete relevantnost těchto misí vzhledem k rozsahu té výzvy a vy máte velké zkušenosti Eh, v různých funkcích s touto problematikou. Vidím, že pracujete pro programy Evropské komise. Programy Evropské komise, které se týkají pomoci, poradenství, eh, vládních institucí těchto zemí, čili to je více méně pokryté také těmi misemi eh, SBOP, protože se SBOP se často Eh, stávají spíš takovými misemi pro vzdělávání a cvičení. Je to jistě užitečné, určitě zajímavé, dělají to určitě kompetentní profesionálové. No nicméně jsou to mise, které vlastně přichází navíc k nějaké základní práci, kterou dělají eh, evropské programy a to nehovořím o jiných vícestranných programech a bilaterálních podporách. Takže by mě zajímal váš názor na tady to překrývání různých nástrojů. Za prvé, je-li užitečné mít tolik nástrojů, které víceméně dělají to tež a které vy považujete za nejrelevantnější. Samozřejmě relevantní mohou být všechny, ale zdá se mi, vám to třeba bude připadat ještě více platné v africkém rohu, kde se násobí všechny možné mise, komise, eh, společná bezpečnostní obranná politika a tak dále. Celá řada projektů, které vlastně dělají to tež. Thank you, Mr. Charles Tanok. Nyní pan Charles Tanok. Pan Tanok byl zpravodajem pro lidská práva v oblasti Sahelu. Prosím, máte slovo. Děkuji to nebyla pouze lidská práva, byla to oblast Sahelu obecně. Také jsem zpravo, zpracoval zprávu o západní Sahaře, což byla také problematická záležitost a také po, o africkém rohu. A také se tady hovořilo o Somáli, o Somálsku, kde se hodně e, pašuje a také tam vzniká islámský terorismus, který potom komunikuje od pobřeží k pobřeží. Mám několik otázek. Bývalá tréninková mise v Ugandě, tam také došlo k úniku některých lidí, kteří potom odešli do Al-Shababu. Já jsem se také sešel s bývalým důstojníkem Kadáfího, který mi řekl, že eh, také anglická britská armáda vyškolila skvělé eh, válečníky, kteří potom odešli na druhou stranu a oni nyní se snaží bojovat proti legální vládě. A proto já se ptám, zdali jsme udělali podobné zkušenosti také v mali v Mali, protože se tam například cvičili eh, vojáci, kteří pak přešli na druhou stranu. Také se tady hovořilo o tom, že je třeba překonat náboženské rozdíly, ale já jsem velice skoptický. My jsme se snažili například a viděli jsme také pokusy eh, v eh, Bangladeši budovat školy stejně tak eh, jak jako v Turecku tomu tak bylo. A tady se zdá, že když se tady snažili překonat určité náboženské rozdíly, tak došlo k radikalizaci a sekulární země se potom e, se téměř, jsou tady pokusy o jejich přeměnění na islámské státy. Takže já bych se také chtěl eh, zmínit o Somálii, Land a já si myslím, že o tom proto bychom měli v Evropě eh, dělat. Měli bychom se snažit o stabilitu na, eh, v africkém rohu. Já jsem se také zúčastnil bezpečnostní konference v Nichověk a tam také bylo řečeno, že pravděpodobně třetina financování Boko Harama eh, přichází ze zahraničí. Pravděpodobně to přichází od džihadistických skupin. Pravděpodobně tyto peníze nepřicházejí pouze z Nigérie. A potom jde také o peníze našich daňových poplatníků, které tečou do těchto zemí. A například také v Indonésii se EU také rozhodla financovat vzdělávání soudců, ale u soudu šaria. A já si myslím, že není rozumné e, dotovat vzdělávání šarii soudců protože to také vede k veřejným popravám, k usakáváním rukou a tak dále. Já bych byl velice zdrženlivý při financování takovýchto eh, postupů. A já si myslím, že toto není cesta vpřed. To jsou některé věci, o kterých bychom měli přemýšlet. A také bylo řečeno, že pouze Mauretánie je islámskou zemí a ostatní země jsou sekulární. Ale já jsem slyšel od mnoha politických vedoucích, že e, náboženství se nezaplétá s terorismem. Ale opravdu nemůžeme říci, že islám se rovná terorismus takže je to velice těžká situace. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? has recently... Jeden člen našeho podvýboru nedávno navštívil Mali, pan Javier předložil zprávu sekretariátu. Nemusíme se shodovat se všemi body, nicméně je to zpráva velmi komplexní a já mu nyní dám slovo. Prosím, snažte se být stručný. Gracias, señor presidente. Lo primero que ten... Děkuji, paní předsedkyně. Jednak eh, se musíme položit tuto otázku. Je možné mluvit o sahelském islámu? Jedná se o džihadistický islám, nebo se může v něj proměnit? jakým způsobem můžeme eh, tomu čelit. Hospodářské systémy eh, se eh, v těchto zemích zhroutily z důvodu velkých ilegálních obchodních toků, pašování drog, jak můžeme Eh, působit v oblasti, kde naši původní partneři už jsou irrelevantní. Relevantní je tady jenom ten, kdo má peníze, kdo má moc, kdo kontroluje eh, tu, ten ilegální obchod. Eh, já jsem byl kolem Vánoc v Mali, je tam jedna, mm, probíhá tam jedna akce, která mě naplňuje optimismem. A mohl jsem pozorovat realitu Ehm, překvapuje mě, šokuje mě mm, to, že Boko Haram ehm, spadá do podobné situace jako Uganda. Mm, problém je ten, že tam ehm, není vlastně nic, co by bylo proti. Boko Haram jako ozbrojený eh, prvek vlastně eh, taky nehraje roli. Je tady stát, který je úplně slabý, vlastně neexistentní a je to vlastně nejhorší místo, kam umístit, eh, kam dát ozbrojené, kam umístit ozbrojené jednotky jižní Libie to trvá jenom den a půl, než se tam dostanou zbraně. Samozřejmě existují kontroly, jak odborníci právě řekli, existují tam kontroly zejména eh, kmenových eh, oblastí, ale je kontrolován ten ilegální obchod. Francie je jedinou zemí, která eh, se zde angažuje v podobě mise. Samozřejmě jsme všichni solidární, eh, samozřejmě všichni eh, jsme solidární, ale retoricky, ale nakonec tam poslala vojáky jenom Francie a šla do toho rizika. Nemůžeme zůstat jenom u té retoriky a nepřispět nijak konkrétně, tak jak to udělala Francie. Mm, jde jenom o to, osvobozovat naše, eh, osvobozovat evropské rukojmí a platit za ně peníze, protože tím vlastně tu druhou stranu podporujeme. My vyměňujeme mm, bílé životy za černé zbraně. Eh, k té operaci v Mali mm, je naprosto, eh, myslím, že je naprosto zmatená, chaotická. V Mali školíme eh, lidi pro neofenzivní operace, ale eh, naopak eh, my se musíme umět bránit, musíme ten terén vyčistit alespoň v okruhu 100 kilometrů, to vědí všichni. Já jsem byl válečný novinář v 70. letech od e, západní Sahary až po Darfur. E, byl jsem s jednotkami v Čadu. E, vím, e, jak to v té poušti funguje. Když dáváte neofenzivní školení, tak k čemu to je? To jsou statické jednotky, které nejsou schopné se ubránit. E, takže to jsou lidé, kteří nakonec na to doplatí vlastními životy. A tato struktura je taková, že lidé nejsou schopni je řídit v nějakých větších než malých jednotkách. A Kromě toho jsou tady vztahy mezi jednotkami a mezi důstojníky, eh, které nefungují. Důstojníci jsou nadřazení a tak se i chovají, nemají vůbec dobrou komunikaci, není tam dobré spojení a to se zase projevuje v praxi velmi výrazně. Například eh, jsme tam měli takový případ, kdy eh, Eh, utekli lidé do eh, budovy OSN, eh, přestože jich bylo třikrát více nežli útočníků. Pak výstroj a výzbroj také naprosto nedostatečné. Tito lidé My dobře víme, že tady máme zbraně, které, které se používají k útoku na statické objekty a nikoliv eh, na pohyblivé objekty. Takže my školíme eh, lidi na používání eh, zbraní, které mm, potom vlastně tam nejsou zapotřebí. My jim nedáváme zbraně, které jsou schopné zabít člověka nebo bránit se proti pohyblivému cíli. A když má armáda peníze, tak velká část těch penězí, eh, peněz jde skorumpovanému prezidentovi. Takže my tady máme virtuální školení eh, lidí, které nemá žádný smysl. A já bych se rád zeptal pana generála, vy jste viděl někdy v praxi, že by se udělalo nějaké školení eh, na zbraně, které tam pak nejsou. Jak můžete učit lidi, jak skladovat, čistit a používat zbraně, když ty zbraně se tam fyzicky nenacházejí. To je úplně absurdní. Nebo se tam třeba lidem rozdávají stany. Pokud znáte poušť, tak víte, že stan se tam používat nedá, protože když zafouká vítr, tak na vás spadne stan a Eh, nemůžete si nějak pomoct, eh, musí se přenocovat jiným způsobem. Čili to jsou klasické příklady toho, že tam poskytují dispozici věci, které tam jsou úplně nepoužitelné. Eh, to školení trvá 14, dní, 14 týdnů. Můžete vyškolit nějakou jednotku za 12 až 14 týdnu, Když tam máte německé, francouzské nebo italské vojáky, ano, v jejich případě to možné je, mají strukturu, mají formaci. Tyhle lidi můžete za 12 týdnů vyškolit, pokud už jsou strukturovaní, ale pokud máte armádu, která vlastně ani a vlastně neexistuje a která se skládá z Eh, těch jižanů, které ten sever vůbec nezajímá, nechtějí tam mít ani bojovat, ani zemřít, je to pro ně úplně irrelevantní, tak tyhle lidi za 12 týdnů nevyškolíte, to je úplně absurdní představa. Naši vojáci mají eh, svědomí, naši vojáci vědí, jaká je realita, ale nemůžou potom v praxi, v terénu se dostat eh, mimo vlastně tu červenou eh, zónu. Tyto jednotky eh, zase tedy jsou neefektivní. Jsou vyškolené, byly školeny dva až šest týdnů a když tam pošleme lidi, tak se nám vrátí 300 eh, eh, nebo 400 lidí mm, odejdou domů, prostě eh, nedostanou se tam, kam byli vyslaní, prostě nemají zájem, tak odejdou domů. A další absurdita. Máme tady německé jednotky, inženýry, kteří školí um, armádní jednotky v Mali a na téma, jak mm, přecházet z řeky, jak se dostat přes řeku, ale tam je jenom jedna řeka, tam má dohromady dva mosty, eh, potom dva eh, přívozy, které kontroluje francouzská armáda. Takže teroristi z ACMI se k těm, na tato místa nikdy nedostanou, protože vědí, že francouzi by na to zareagovali. Takže proč řeší, eh, školíme lidi, jak se dostat přes řeku nějaké vojenské jednotky, když oni musí bojovat buď v horách, anebo v poušti. Takže eh, tohle je absurdní, já se musím smát, ale ono je to spíše tragické. My vlastně školíme lidi, které potom posíláme do války, aniž by byli schopni se ubránit. To není chyba, to je zločin, který my způsobujeme. Takže já se omlouvám za své radikální vystoupení, ale eh, tohle se jinak nedá, to je hrozné. Lidé si nezaslouží válku, zejména Eh, ti, kteří znají, ti nenávidí. Pan generál určitě ví, co to je válka a nenávidí válku, ale dát lidem, kteří musí bojovat, musí eh, vlastně nějakým způsobem se bránit a musí útočit. A těmto lidem dávat eh, školení, které je naprosto neefektivní, Eh, tak to se nám vrátí jednoho dne, protože až oni, tito vojáci zemřou, budou poraženi, tak je, eh, vlastně eh, se řekne, to je chyba těch školitelů, to je chyba Evropy, to je Evropa. A vlastně je to pravda, takhle dál pokračovat nemůžeme. Musíme opravdu reagovat efektivně a pokud to nedokážeme, tak aspoň nebuďme takový pokrytci, ehm, abychom nakonec způsobili smrt vojáků v Mali. Takže já jsem chtěl říci, že za prvé není možné nechat to celé na Francii. Eh, nejen je nějak eh, eh, dopustit to, aby jediní, kdo tam umírají, jsou francouzi. Je to evropská otázka a týká se nás všech. Takže pokud máme společně postupovat, tak Musíme eh, jim poskytnout eh, materiální eh, podporu, výstroj, výzbroj, školení, ale tak, jak to potřebují. A pak tady zazněly také určitá vyjádření týkající se jednotek MINUSMA, že jednají, ale i v rámci omezených možností, ale eh, jejich historie je naprosto katastrofální. Eh, jednotky MINUSMA eh, prostě přijdou v těch okupovaných územích na trh a můžou si tam koupit, co potřebují. Takže ehm, proč vlastně by tam měli bojovat? Oni vědí, jak se mají když se mají, že když se mají bránit, musí bojovat z hloubky. A když to tak udělali, tak jim někdo z OSN řebře. Eh, je to takhle. Umírají lidé z Čadu, tak ať tam eh, přijde OSN, 10 minut tam bombardují a uvidíte, co se bude dít. Uh, eh, Mrs. Anna Gomes. Děkuji, paní Ana Gomes. Chtěla bych poděkovat Javierovi za jeho slova já bych chtěla zdůraznit to, co on také zdůraznil. On hovořil o tom, že tady vlastně je malá nepřístomnost Evropy. On také hovořil o větší přítomnost Evropy ve formě SBOP a také SZBP, tak aby se francouzi tímto způsobem podporovali, nebo to trvalo dva roky, než začala evropská strategie podporovat Francii a to pokračuje dál. A to je ten důvod, proč čelíme této o mu to nebezpečné, mu eh, této nebezpečné situaci. A to se také týká vlastně obyvatelů Mali a Maliců, které bychom vlastně měli podporovat. Já bych chtěla aby naše veřejné mínění dobře chápalo, proč potřebujeme bezpečnostní a obranou politiku. E, protože my musíme také vidět, že existují reálná nebezpečí, proti kterým eh, bojujeme v Mali i také přes hranice, za hranicemi Mali. A tato, eh, ty, tyto hrozby, tato rizika se vlastně nás přímo dotýkají. Takže nyní není čas eh, na to, abychom pouze hovořili po, e, o PNR. E, to problém nevyřeší. Já nejsem proti PNR, jestliže budou takto se odehrávat žádné kontroly. Ale je třeba e, vlastně vytvořit řád v rámci 15 PNR. Ano, my později budeme hovořit po ENR ale jde o to, abychom především eh, dali k dispozici řádné prostředky našim misím, tak, aby se mohli vypořádat s dlouhodobými eh, vývojovými tendencemi například v této oblasti světa. Pan Schaffhauser. Merci, eh, madame la prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád vystoupil ohledně obecných cílů, které jste říkal vy, pane generále. A to se týká především té otázky řízení a politických a náboženských cílů, ale vraťme se k tomu řízení a školství. Já jsem byl jedním podporovatelem decentralizované spolupráce ve Francii a v Evropě. Předsedal jsem až do svého zvolení, jsem předsedal Evropskému institutu pro rozvoj. Máme stovku škol, vyvíjíme, nebo zúčastníme se celé řady programů řádné zprávy, jsme součástí programu komunálního rozvoje. Jsou to cíle velice dlouhodobé a vůbec nemáme jistotu, že dosáhneme výsledků a to, co s úspěchem děláme, jsou kapky v moři. Takže se vracíme k prvnímu cíli a ten je vojenský, to znamená být v terénu. Já neříkám, že se ten zbytek má opustit, já jsem tomu věnoval část svého života, ale je třeba si uvědomit, že první cíl je vojenský. A k vojenské otázce jsem rád, že tady kolega Nart přinesl trochu kyslíku, který říká pravdu o tom, že a co vědí všichni, kdo jsou v terénu a to je naprosto nesnesitelné, nepřijatelné. Je potřeba pomáhat těm, kteří jednají, být na boku Francie, děkuji paní Gomeš, ale přestat vymýšlet programy jenom jako. Já znám ty, které je řídí a to jsou jenom fasády proto, aby měli z čeho brát procenta. Já myslím tam na místní úrovně. Pokud budete chtít víc informací, já vám je dám ale tady není proto vhodné místo, ale znám ty lidi, kteří tyto programy řídí. Takže si myslím, že je potřeba, jak si si tady udělat okamžik pravdy. A jestliže parlament není schopen poslouchat, co tady pan Nard říká, pak jsme nezodpovědní. Děkuji. Mr. Castaldo, please. Pan Castaldo, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád poděkoval eh, všech, všem řečníkům, eh, kteří eh, mluvili na velice zajímavá témata. Stále se tady vracíme k realitě těch konfliktů a já bych rád na tomto místě připomněl také hluboké kořeny těchto konfliktů to, co eh, vedlo k eh, těmto eh, teroristickým k vývoju terorismu. Proti teroristům nemůžeme bojovat bez peněz, bez zbraní a bez vojáků. To si můžeme říct úplně otevřeně. A co by se mělo konkrétně udělat v jiných eh, regionech na světě eh, stále eh, vidíme lidi, jsou lidé, kteří financují teroristy, lokální, regionální cíle skrývají vlastně teroristické aktivity, které jsou vlastně podporovány ehm, a jak to vypadá se sankcemi. Ehm, můžeme se ptát, jestli by se ehm, tady nedala ta intervence nějak usnadnit. A nebo to nechceme. Druhá věc, obchodování se zbraněmi. Co by se dalo udělat e, pro to, abychom e, tyto e, trasy obchodu se zbraněmi přerušili? Víme, že ze zdoby doby Kadáfího jsou v Libii v bunkrech ještě výborné sklady zbraní a tam stačí eh, prostě si posloužit. Eh, jeho, na jeho Libie tam je hranice velice propustná, téměř neexistující, takže eh, jak tam přijít s nějakými opatřeními, aby se zabránilo obchodování se zbraněmi. Eh, vaše analýzy jsou sice eh, pravdivé, <clears throat> je, boj, musí se tam bojovat proti klientelismu a podobným jevům, ale hmm, tyto organizace jsou stále větší a stále atraktivnější pro obyvatelstvo. A když to dáme do souvislosti také s chudobou, nouzí, které mm, jsou běžné v těchto režimech, tak je úplně jednoduché eh, lidi přesvědčit, když eh, navíc eh, tam jsou masy nevzdělaných lidí, tak je snadné je přesvědčit, vlastně je svést na tuto cestu. A když jim eh, navrhnete, vlastně dáte k dispozici eh, možnost, jak se ventilovat nebo jim nabídnete lepší život, tak eh, je otázka, jak jim vlastně vytvořit něco, co jim nabídnout jako protipol. Musíme přemýšlet nad tím, jak, jakým způsobem tady vůbec fungují státy. Allow me now towards the end of... Ke konci se bych i já chtěla uvést několik slov k připomínkám paní Gomez. Je velice samozřejmě složité nepřihlížet ke zprávě pana Nárce, neboť tato zpráva je velice zajímavá a musíme ji brát v potaz, i když se jedná o soukromou zprávu. Já bych chtěla říci, že řešení celé této situace skutečně není jednoduché jestliže bude Evropa více přítomná a pak se všechno vyřeší. Já vám mohu dát jeden polský příklad. V Polsku to byla například naše strana, která byla ochotna vyslat polské jednoty nejenom do blízkosti naší země, ale také do Afriky, do Konga a do dalších zemí. My jsme toto udělali, reagovali jsme také na francouzskou výzvu a nadále pokračujeme v této aktivitě. A le bylo mnoho Eh, říkajíc evropských stran, které byly proti vyslání polských jednotek. A takže situace není jednoduchá. Můžeme tady udělat následující rozhodnutí, že budeme pouze platit a budeme vysílat jednotky do mimoevropských zemí ale toto zrovna naší společné bezpečnostní politice neprospěje. A nyní na závěr bych chtěla dát slovo našim panelistům. Jako první bude hovořit pan generál. Merci beaucoup. Děkuji. Zazněla tu řada otázek, Musím říct, že mi to všechno připadá trošku surrealistické. Já jsem služebník Evropy už přes 10 let, byl, členem, byl jsem členem v Kongu, v členem mise pro bezpečnost a obranu, byl jsem s panem Solanou v Kopsu, jsem pracoval na různých věcech, ale ty vaše připomínky, poznámky, já jsem si je sám říkal už dávno, ale problém je ten, že nevím, kdo rozhodne o tom, že se ta metoda má změnit. Já nejsem ten, kdo o tom může rozhodnout a jestliže Evropský parlament je stejně bezbraný jako já, mě eh, přiměje k tomu, že nakonec začnu věřit v Boha, protože zřejmě jediné řešení bude u Boha. Eh, promiňte, ale přijde mi to naprosto surrealistické. Já jsem zažil generace eh, různých vojenských sil napravo, nalevo, kdybychom poslouchali vůli států, tak bychom tady měli x o lidských právech, 27 polních nemocnic, 7 ochranných Eh, eh, eh, jednotek, ale žádné bojové jednotky, takže, takže a tam bude jeden generál se spoustou polních nemocnic a žádnými vojáky, který prostě se bude snažit nevypadat hloupě před svou vládou a před Evropou, která mu dává úkoly, které těžko může řešit. Takže já vám mohu říci, že v terénu se všichni snaží dělat maximum, aby to fungovalo s těmi prostředky, které jsou k dispozici, ale já nemůžu uh, rozšroubovat šroub 12-kilovým kladivem. Budu, když to dostanu za úkol, tak se o to pokusím, ale dobře, tak, tak jsem se trochu um, upustil páru, tak teď odpovím na jednotlivé otázky. Já jsem taky byl ve válce v Čadu. Možná jsme nebyli na stejných stranách. Ale já byl tehdy ve francouzské armádě a my jsme tenkrát stany měli a ono to přece jenom stíní takový stan. Co se týče otázky pana Arno Donžana ohledně spolupráce a koordinace, já pracuji na eh, misi boje proti terorismu v pro Sa- v Sahelu, jako pro komisi, a snažíme se přesvědčit ty tři státy, aby vytvořili srovnatelné struktury. Protože tady v Evropě je speciální eh, trestní pol, kde jsou policisté specializovaní na vyšetřování, eh, potom vyškolit všechny základní soudce prvního stupně a policisty v oblasti specifik terorismu, aby se indicie o e, teroristech nepostráceli v nějakých zásuvkách někde v buši, protože před třemi lety e, tam v terénu na místě nebyla žádná e, mise SBOP, takže my jsme se s určitými problémy snažili dělat, co se dalo, ale nějakého pokroku jsme dosáhli. A třetí věc je potom přesvědčit ty tři státy, aby spolupracovali, aby tam byla lepší regionální spolupráce a výměna informací. Pak přišla operace EUCAP v Nigeru, kde bylo potřeba se s nimi dohodnout, abychom nespustili další evropskou válku za 45 stupňů ve stínu. Ale našli jsme řešení, my jsme se soustředili na protiteroristický boj a oni měli širší eh, působnost, co se týkalo podporu, podpory Eh, pro o vnitřní bezpečnostní síly. Pak byla ta intervence v Mali, já je tam vidím už půl roku, ale někdo se tváří, že dorazili včera. A dostali jsme pokyny, že tam nemáme si konkurovat eh, v rámci našich různých aktivit. Ovšem problém je ten, že ve finále v těchto zemích boj s terorismem v oblasti bezpečnosti z 85% provádí ozbrojené síly a s tím, že my působíme v oblastech soft a vojenství, eh, je eh, prostě eh, to špiní a oblbuje, tak se s vojáky nemluví a tudíž se dostáváme mimo 85% svého cíle. Já jsem ochoten spolupracovat s malijskými a nigerijskými a, a, a jinými vojáky. Já si jich eh, mohu vážit jako každého jiného. Takže eh, my jsme ty naše mm, projekty změnili, nechali jsme nakonec eh, Niger a Mauritánii bokem, teď pokračujeme pouze na, v oblasti Mali, soustředujeme se na justici, takže ono to zase není taková katastrofa, jak někteří tvrdí. A teď máme jiný cíl, který souvisí s posilováním G5, eh, chceme vytvořit eh, sahels Českou eh, kosahelické kolegium pro bezpečnost, aby ty země se scházely, spolupracovaly a připravovaly společné postupy, přístupy, struktury, aby čelili těmu společnému nepříteli. Takže to byly ty tři státy, které jsme se snažili dát dohromady, nejlépe rozšířit o Burkina Faso a Čad. Potom vzniklo G 5 no tak to jsme měli štěstí, protože to přesně odpovídá rozsahu G5, takže bychom to chtěli opřít o G5 a teď je potřeba, aby G5 mohl žít a to zatím eh, není úplně jasné. Takže tak to teď vypadá. Já vím, kde jsou ty zádrhele. Problém je, že mise SPOP jsou na začátku tady koncipované, takovým trošku strnulým způsobem, který nutně neodpovídá realitě v terénu. Nikdo si nikdy neuměl představit misi, která by odpovídala skutečným potřebám v terénu. Takže pak je potřeba mít možnost to změnit, abychom, aniž bychom museli absolvovat 15 tisíc schůzí kopsu. A jakmile tedy ti lidé jsou v terénu, tak musí výjít se zdroji, které mají k dispozici a které nenutně odpovídají novým potřebám, které oni tam zjistí. To se dá řešit jedním způsobem a sice projekty jako třeba ty, které řídí komise, kde v případě školení oni mohou eh, povolat lidi z Evropy na vyžádání podle potřeb, které tam zjistí. A tyto dva způsoby by se daly zharmonizovat pak samozřejmě problém je ten, že to nejsou stejné kanály a když to dorazí sem do Bruselu, tak nevím, kde to mizí, ale v tuto chvíli to není můj problém, ale možná tady by se dalo něco ještě podniknout. A teď jde o to, jestli ti vyškolení lidé přejdou k nepříteli, na to já vám odpovědět nedokážu, protože o tom nemám představu, ale nedivil bych se, protože je tam desetiprocentní ztrátovost a vzhledem k situaci, která je v těchto zemích obzvlášť delikátní, tak, tak si neumím představit, jak by se tomu dalo zamezit. Co se týče řešení, náboženského řešení těchto problémů. Ono, tam je jeden opravdový problém s rolí islámu v těchto zemích. V souvislosti se studií o Boko Haram já jsem objel všechny země, které sousedí s Nigerií, v Beninu, Čadu, Kamerunu a v těchto zemích, stejně jako v Nigerii, jsme se vyptávali eh, vedoucích islamistických organizací, vyptávali jsme se imámů, kněžích, eh, apoštolského a velvyslanců a tak dále. A jedna věc je tam naprosto evidentní představitelé tradičního islámu, to znamená imámové, sufistické eh, obedience, kteří odpovídají těm hlavním čtyřem eh, proudům, to jsou lidé, kteří všichni vám říkají, že jak si nás odsouvají na stranu, že dělají z nás staré dětky, protože už 30 let přichází do země nová generace teologů, kteří studovali na arabských univerzitách v Sudánu, v Egyptě, v Saudské Arábii a kteří se vrací, mají e, obrovské vědomosti, náboženské vědomosti, zpravidla mluví jenom arabsky, což taky nic nezjednoduší, a vracejí se Eh, eh, s, tím, s tou salafistickou doktrínou, kterou samo o sobě nemusí být odsouzení hodná, můžeme být fundamentalista, aniž bychom byli terorista. Ale eh, bohužel oni mají pocit, že je potřeba přejít na vyšší rychlost a že už není možné soužití s lidmi, které nejsou stejného jaksi přesvědčení a nebo dokonce jiného náboženství a že je potřeba se od nich izolovat a když se to nepodaří, tak ty druhé vytlačit. A to je to nebezpečí. Oni ti to staří imámové nám to říkají. My prostě nemáme, my jsme bezbraní. Oni sem přijdou, mají spoustu peněz, mají svoje eh, nevládní organizace, které financuje Katar a Saudská Arábie a podobně. Dáva, dostal, oni mají peníze na to, aby živili děti ve školách, oni mohou přes mešity organizovat určité sociální služby. Mešita to není jenom jako kostel, to je současně hotel, restaurace, to je, to je prostě celý komplex služeb a my proti tomu nemáme nic, my nemáme korunu, my nemáme eh, prostředky. A postupně oni vidí, jak eh, ty jejich ovečky jim unikají a oni je nedokáží zadržet. A to je velice sofistikovaný konflikt, kterému já samozřejmě nerozumím, přestože se o to zajímám už léta a myslím si, že je potřeba, aby ty místní vlády pomohly, zapojily se a, a pomohly, aby ti to tradiční e, duševní nebo náboženští e, představitelé a vůdci, kteří zajišťují e, tedy jaksi to duchovní vedení populace, aby to dostali zpátky do ruky, protože tady posledních 30 let E, tady e, ty propaganda ze e, toho středního východu, o tom byly napsané spousty knih, jeden autor napsal Islámská obroda ve střední Africe, to je kniha, která vyšla asi před osmi lety, to vám velmi doporučuji, kde on to všechno vysvětluje ten odborník. Je potřeba, jestliže ty vnitřní vlády, ty, ty vlastní vlády jsou přesvědčené, že je to potřeba, se proti tomu postavit, tak by se toho měli chopit. Je to obyvatelstvo je muslimské, ale teď oni by mohli ovlivňovat to, jestli se má zaměřit tam nebo tam a by třeba já uvedu příklad, který se vám asi líbit nebude, ale to je příklad Mauretánie, kdy posledních deset let eh, mauretánická vláda hraje divnou hru s nejradikálnějším islamismem, s tím, že jim s nimi víceméně kolaboruje, pak, pak jim pás, pak zase s nimi spolupracuje, ale v Mauretánii od roku 2005 nedošlo k teroristickému útoku. Konec konců to je jediná země, která eh, jaksi se s tím docela vypořádala. Takže je potřeba ty problémy nějak rozstřídit. A hlavní problém je vyřešit tento problém a možná ne třeba ženskou otázku Eh, nějaké mauritánské domorodky, eh, která sice má vážné problémy, ale mohli bychom ji řešit až někdy jindy. No prostě. Jak se tento islám stal žihadistickým islámem? No to je 30 let islámské obrody. A prostě v jednu chvíli tak přijde nějaký osvícenec, který, a tak to bylo v historii vždycky, který dospěje k závěru, že kontakt s těmi druhými už nesnese a v Nigerii hlavní oběti těch šílenců z Boko Haram nejsou křesťané, jsou to muslimové. A teď začínají také eh, likvidovat eh, velké představitele islámu, kteří eh, jsou zodpovědní a rozumní a které oni likvidují. Pane generále, říká paní předsedkyně, budeme muset brzy přestoupit k dalšímu bodu. Jo, a co se týče vybavenosti malijské armády, tak jediná armáda, která nemá e, zbraně, přestože 8 milionů kusů zbraní se, e, se valí někde v buši, tak to je jediná, která žádné zbraně nemá, tak to nechápu, jako tam jsou zbraně úplně všude. Doktor Barrias, please. Paní Barias, prosím, já souhlasím s většinou toho, co bylo řečeno a také s vaší analýzou týkající se různých misí. Já bych se ještě chtěla vyjádřit také ke zbraním. Já si myslím, že malijské jednotky se neodzbrojí. To také souvisí s obchodováním se zbraněmi je třeba to vidět eh, v souvislosti s místními podmínkami. Eh, libijské zbraně by se mohly dostat do rukou Boko Haramu, ale oni to nepotřebují. Oni se obrátí na Alžírsko a nebo také z Čadu mohou dostat zbraně. A tam jsou prostě zbraně všude k dispozici. Také si musíme uvědomit, že vlastně tam je povstání, které potom přechází až k armádě. A vlastně je tam takový tok eh, od legálního k legálnímu a napoka. Podíváme-li se například na veřejné zakázky, v Nigérii, tak všichni vědí, že tento trh v oblasti veřejných zakázek je velice lukrativní. Podívejme se, kdo získává tyto zakázky. A e, musíme se na tuto situaci dívat především e, místním prismatem. A v souvis souvislosti s tímto chci také zmínit strategii eh, pro Sahel. A sahelská strategie nebyla pouze černé na bílém, ale také implementace je již nyní na cestě a povede k dalším pákovým efektům. Já bych také chtěla zdůraznit roli delegací. Já jsem tady viděla velké změny posledních dvou, třech letech, ale pokud se týče bezpečnostních kapacit, tak tyto kapacity se zmenšují, ale na druhé straně delegace, eh, například delegace EU v Mali, se stává skutečným partnerem a to je velkou změnou, e, že EU je nyní přítomna na místě tam, kde dříve byla přítomna pouze Francie. Takže najdete tam také Dánsko, Polsko tam je v této oblasti přítomno mnoho členských států, které sehrávají svou roli. Já si myslím, že jsme měli například u laboratoř Kongo a nyní se to posunulo. Možná, že jsme v Kongu naši šanci propásli, protože za 10, 15, 20 let po mobu kterou jsme zažili a viděli jsme pouze malý pokrok. Také jsme tam intervenovali různými nástroji, ale malý a Sahel to je současná problematika, to je nové pole a nová laboratoř, tak říkajíc, pro evropské působení. A jde o to, abychom tam byli úspěšní. Děkuji vám. A nyní ještě pan Šadek na závěr. Děkuji, já budu hovořit velice stručně. Jenom bych eh, navázal na to, co řekl generál. On byl v ve všech těch zemích eh, přítomen a eh, je zapotřebí postupovat koordinovaně eh, ve vzájemné schodě. Jeden nástroj, když jej použijeme, může narazit na potíže. Musíme postupovat komplementárně v tomto regionu, pokud je to možné. Eh, financování může jít z rozvojového fondu, můžeme tam pomoci eh, nastolit politickou eh, jistotu, pomoci s logistikou, s komunikací, s komunikacemi a podobně. Mm, prostředky jsou omezené, ale musíme sázet na komplementaritu. A tak, aby eh, vlastně náš postup byl úspěšnější. A už tady bylo také řečeno, že boj proti terorismu a ilegálnímu obchodu přímo v regionu, přímo v saharském regionu na severu eh, těchto zemí je velmi komplexní. Mm, policie v místě to sama vůbec zvládnout nemůže, takže otázka je, jaké mechanismy, jaké finanční zdroje bychom tady mohli poskytnout. A to je vlastně výzva pro členské státy, aby eh, se sem vložili. My jsme v případě Francie zažili, že ehm, jejich ehm, úsilí bylo opravdu velice výrazné, ale je tady celá řada dalších potenciálních partnerů, kteří by mohli přispět. Děkuji. Děkuji vám tím jsme dospěli na závěr tohoto bodu. Chtěla bych poděkovat všem panelistům za velmi zajímavé příspěvky a my vaše připomínky také dále budeme diskutovat a to nejenom na zvláštních slyšeních jako dnes, ale také budeme o tomto diskutovat na řádných zasedáních našeho výboru.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 Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Nyní okamžitě budeme pokračovat s následujícím bodem na našem programu. Děkuji vám. dalším bodem na programu a posledním bodem na programu je veřejné slyšení týkajících se budoucích bezpečnostních výzev v arktické oblasti. My jsme se rozhodli, že se budeme tímto složitým tématem zabývat z evropského pohledu či z pohledu Evropské unie a chceme se zabývat tím, jaké manevrovací možnosti tady má EU, tak aby zde EU mohla, tak říkajíc, operovat. E, Evropský parlament se již delší dobu této oblasti zabývá a já bych vám nyní chtěla představit naše panelisty. Oba dva panelisté jsou z Finska, pan Jokela je vedoucím analytikem eh, v oblasti bezpečnostních studií a kolega Sartimo je vysokým úředníkem a zabývá se mnoha oblastmi, včetně operací společných operací s Polskem A tento kolega má velké zkušenosti se situací na západním Balkáně a byl také velitelem námořní akademie ve Finsku. Nejdříve bych chtěla dát slovo panu Jokolovi a potom kapitánu Martimovi a potom zahájím obecnou rozpravu. Děkuji vám, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost, kterou jsme dostali, tak abychom před vámi hovořili o vývoji v arktické oblasti a o bezpečnostních výzvách v této oblasti. Evropské bezpečnostní institut také zpracovával projekt pro tuto oblast na základě závažných bezpečnostních rizik na jihu a východě EU eh, e mají také evropské instituce zájem o situaci na severu. Tato odlišná geografická dimenze eh, je ovšem s ostatními geografickými dimenzemi propojena. Já bych se chtěl eh, zabývat především bezpečnostními aspekty v této oblasti a chtěl bych zdůraznit klíčové aspekty. Nejdříve budu hovořit o regionální stabilitě a nízký konfliktní potenciál v této oblasti a potom také se zmíním o dalších aspektech v souvislosti se současnou politikou. A kolega se bude se potom zaměří více na vojenský vývoj v oblasti Arktiky. Takže stabilita stabilita eh, na, v arktické oblasti již existuje delší dobu a také v vznikl vyšší eh, rizikový potenciál, eh, ale tyto problémy byly posléze vyřešeny. Eh, nejnovější takovou to novinkou je také vyřešení problému mezi Ruskem a Norskem. Tady máme totiž také společné výzvy, které musíme všichni společně řešit. Jsou to klimatické změny, eh, eh, environmentální změny, sociálně ekonomické problémy, které musí řešit všichni aktéři. Tady máme také společné zájmy. Realizace ekonomického potenciálu, což je těžba ropy, těžba minerálních surovin a také plynu e, souvisí také s novým know-how, které potřebujeme a tyto technologie na těžbu jsou velice drahé, proto je třeba, aby se všechny státy na nich podílely. A také arktická oblast je jasně vyznačená a jsou tady také stanovené rámce, kterými se řeší problémy, jestliže vzniknou. Tyto eh, teritoriální spory jsou minimální, eh, týkající se víceméně členů NATO a myslím si, že tyto spory ne jsou žádnými velkými výzvami. Eh, a také OSN bude se zabývat rozšiřováním kontinentálních šelfů. A také pobřežní státy eh, EU eh, se budou chovat podle eh, charty OSN v této oblasti. Spolupráce v této oblasti je především v oblasti vojenské a zde se konají různé schůzky. A také tady máme různé praktické pobídky. Například se to týká námořní bezpečnosti, to se týká také záchranných služeb a potom to jsou tady další oblasti, kde se spolupracuje, vyžaduje a je ve prospěch spolupráce mezi arktickými státy. A potom jsou tady dohody, které znamenají, že eh, vojenská přítomnost má být vždy také e, přiměřená e, podle teritoria, které patří jednotlivým státům. Nedávná analýza z roku 2012, která se nyní aktualizuje, ukazuje, že tato oblast je stále více důležitá a to také jde ruku v ruce se současným eh, rozvojem eh, v oblasti vojenství. Eh, také se to týká především Grónska a také došlo k vývoji v Rusku. A to souvisí také s tím, že severní flotila Ruska je velice významná a souvisí to také s ponor, jadernými ponorkami, které má Rusko k dispozici. Nedávno však se ukázalo, že eh, tady by mohlo dojít k určitým rozporům, ale tyto rozpory jsou zatím pouze potenciální a zatím nevíme, zdali by byly skutečným eh, rozpuškou v této oblasti. A eh, často tyto spory vycházejí z konfliktů mimo arktickou oblast a to se týká především otázky vztahu Ukrajiny a Ruska. A především také sankce vůči Rusku dopadly na projekty v arktické oblasti. Exxon Mobil projekt byl pozastaven. Je také možné, že sankce vycházejí z hodnocení, že jsou to měkké sankce a nepovedou k současným potížím pro Rusko, ale také vysílají signál, že e, e, Západ nesouhlasí s ruskými akcemi na Ukrajině. Já nechci hodnotit, do jaké míry sankce byly úspěšné, ale sankce ukázaly eh, také Rusku, že vlastně bude chtít samo postupovat eh, v arktické oblasti. A toto může také zvýšit rizika pro životní prostředí a také pro trvale udržitelnou ekonomický rozvoj obecně. Dále, eh, jestliže Rusko bude chtít samo zkoumat arktickou oblast, to může mít také politické dopady. Především se to může týkat toho, že tímto způsobem bude stížena spolupráce faktické, v arktické oblasti. Ale eh, Často Rusko říká, že eh, se jedná spíše pouze o retoriku a ze strany západu, ale přesto se Rusko snaží rozvíjet eh, své aktivity především s Čínou. A čínské finanční zdroje by mohly být zdrojem pro ruské aspirace tak, aby vstoupila Rusko do arktické oblasti. Jestliže toto se stane, tak potom také může eh, vzrůst zájem zájem Číny o arktickou oblast. A e, měli bychom také tuto oblast e, sledovat. Těžba ropy e, prakticky v této oblasti není ekonomická ani za současných tržních cen. A E, již investice do těžby ropy byly na počátku spochybněny. Energetičtí experti navrhovali, že by bylo e, lepší, aby Rusko se spíše e, orientovalo na zvané hnědé či vysušené ropná pole, které se nalézají na Sibiři. A potom tady máme ještě druhý aspekt a to jsou fluktuace globálního energetického trhu, což souvisí také s mm, revolučními změnami, což je například mm, břidličný plyn a další obnovitelné zdroje. Takže toto může mít také své dopady, které zatím neznáme. Rusko a Norsko se eh, silně angažují v eh, využívání Arktidy na základě dlouhodobých eh, scénářů a toto e, může potenciálně e, vést ke e, značnému nárůstu zisku prostřednictvím projektů v Arktidě. Požadavky Dánska a Grónska ohledně severního pólu, které jsou mm, mm, zaměřené na předvě předvídatelnou budoucnost, tak mm, dánský požadavek nebo dánský claim není žádným překvapením pro nikoho, protože to vyplynulo z ratifikace úmluvy OSN o mořích v Dánsku a nicméně rozsah dánského požadavku je větší, než se očekávalo a ten proces bude pokračovat, protože Rusko také se čeká, že předloží další důkazy pro eh, zajištění svých vlastních požadavků z minulosti, které si konkurují s dánskými požadavky a dánským tedy klejmem Kanada také má své zájmy na, eh, ve středu Arktidy. Takže proces v rámci OSN bude pomalý. A um, budou tam mm, jak si předkládány vědecké důkazy a země, kterých se to týká určitě, eh, budou o tom velmi dlouze jednat, takže očekáváme takových 20 let než tyto konkurující si územní požadavky budou moci být vyřešeny. Takže zůstáváme tady s otázkou spolupráce a rámce spolupráce pro Arktidu. Systém OSN a Mezinárodní eh, organizace pro muže a eh, a tak dále. Je to dostatečný rámec pro dosažení přijatelných výsledků a zamezení sporů a využití jiných nástrojů k dosažení, k dosažení svých cílů v rámci politické hry. A děkuji za pozornost. Thank you, sir. Now, Captain. Uh... Děkuji vám a nyní uh, druhý řečník, pan Martimo. Paní předsedkyně, vážení poslanci. Já budu hovořit o rozvoji námořních kapacit v Arktidě. Děkuji za zorganizování tohoto slošení, slyšení, eh, já jsem eh, kapitán eh, námořnictva v výslužbě z Finska a nedávno jako předseda Evropské obrané agentury eh, jsem se začal věnovat námořním kapacitám v Arktidě, zkrátka PTM. Eh, a dříve než svolám ten, svůj tým, tak je velmi zajímavé s vámi pohovořit o tomto tématu a o roli Evropy v Arktidě, jak to vnímá Evropský parlament. V roce 2013 hm, se skupina admirálů ve výslužbě začala věnovat této otázce a e, problematika tedy Arktidy a, a požadavků sousedních států poukazuje na veliký nedostatek v oblasti námořních kapacit v Arktidě a to víceméně se týká všech arktických i jiných států a spory z minulosti z roku 2012 nadále, jak se jsou relevantní, Státy, které působí nebo plánují operace v Arktidě, Eh, zatím málo rozvíjeli své severní kapacity, ale jak jsme slyšeli, Rusko začalo zvyšovat své kapacity v Arktidě v praxi tím, že vytvořilo eh, posílené struktury velení, také v roce dva, na pro léta 2014 až 30 američané e, e, chtějí zvyšovat své kapacity Celá řada průřezových studií hovoří o e, státech na, a, a, a jejich zájmech, ekonomických a strategických zájmech v Arktidě. A co se týče Evropské unie, Arktida pro EU je důležitá a tento význam poroste. Je to otázka bezpečnostní strategie, námořní e, strategie, námožní politiky, a vývoz 2012 IISS, e, což je sdělení komise, je takovým e, nástrojem, který mm, představuje určité vodítko pro Arktidu. Stopa eh, eh, Evropská unie eh, má tam zájmy prostřednictvím států, které s Arktidou sousedí nebo mají k ním blízko. A kromě toho Norsko a Island jsou partnery. Grónsko patří členskému státu. Černo 2014 Eh, byl vypracovaný seznam různých hrozeb, jako třeba hrozeb vůči občanům a námořních eh, zájmů, trestná činnost a, a eh, útoky na životní prostředí, s tím, že Arktida není výjimkou z těchto hrozeb. A dokument SEUT 222, tedy se klauzulí o solidaritě, mm, kdy máme projevovat solidaritu, kde je to potřeba. Evrop, role Evropské unie by měla především jaksi podporovat členské státy v sporech o eh, Arktidu a především podporovat problematiku ochrany životního prostředí a vědeckého výzkumu na mezinárodních forech. Co se týče námořních kapacit, komplexní přístup byl přijatý v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky a evropské kapacity eh, musí podporovat civilní a vojenské operace což neznamená militarizaci, ale znamená to významnou složku e, řešení problémů v Arktidě. Arktida je oblast, kde je operování náročné, je tam celá řada kritických oblastí, jako třeba nedostatek operativních informací o počasí, nedostatečné zmapování, nedostatečné zeměpisné informace, nedostatek komunikačních systémů, nedostatek eh, sledování pro jasnou představu, problematika záchranných operací, eh, problematika eh, problémů s životním prostředím a nedostatek regulace pro budování arktických lodí. Ochrana MK bude mm, e, se snažit studovat rizika a hrozby v Arktidě tak, aby bylo možné čelit hrozbám e, z e, vzduchu země a kybernetickým hrozbám, využívat existující kapacity a současně e, zjišťovat, jaké existují nedostatky kapacit a na základě toho přijímat kroky. Tyto kapacity se e, jsou, které jsou požadované kapacity, představují velkou výzvu a celá řada nadnárodních organizací a Evropské unie již mají představu o určitých řešeních, třeba Finsko, ehm, v oblasti budování vojenských i civilních arktických lodí, práce Evropské unie na společném sdílení informací SISE spolu s IDS, které už má dokončené programy na sledování moří Marsur k zajištění dohledu nad Arktidou. Tento seznam také ukazuje dvojí charakter kapacit e, pro řešení civilních i vojenských cílů a k zajištění tedy globálního přístupu. Žádný samostatný členský stát si nemůže, nemůže vyřešit hlavní výzvy sám a jedině v rámci iniciativy EU Pooling and Sharing bude možné dosáhnout výsledků také ve spolupráci s dalšími organizacemi a národy. Bylo řečeno, že udržování míru není nic pro vojáky, ale jedině vojáci toho jsou schopni a to také pro bezpečnost eh, dalekého severu. Veliká oblast a drsné podmínky vyžadují speciální školení, postupy, vybavení a materiál. Vojáci spolu s eh, pobřežní stráží mohou zajistit, aby tento region byl bezpečnější a zdravější než dnes. Děkuji vám za váš zájem a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Thank you, certainly. Now I will open the... Děkuji a já nyní zahájím rozpravu, ale než to udělám, tak dovolte, abych uh, uh, položila otázky oběma přednášejícím. Zeptám se, jak vypadá poslední vývoj v rámci Arkti- Rady pro arktickou spolupráci. Co se očekává od kanadského předsednictví? A jak to vypadá s rozšířeným okruhem pozorovatelů? Jaké jsou uh, možnosti spolupráce, jaká, na jakých fórech může probíhat spolupráce. A nyní dám slovo panu uh, Galerovi. Děkuji vám, pánové, za vaše prezentace. Já jsem byl zpravodajem pro Arktidu v eh, posledním, eh, v minulém parlamentu. My jsme připravili komplexní zprávu o této situaci a eh, musím říci, že tato témata jsou pro nás velmi relevantní. Máme zde určité spole, určitá společná témata a co se týče bezpečnosti, ta zpráva se připravovala v roce 2011, tak eh, jsme řekli, že doufáme, že spolupráce mezi dotčenými straj, eh, zeměmi a dalšími zeměmi bude převládat a že nebudeme nahlížet na Arktidu jako prostor pro eh, zbrojení a vytváření napětí ale jak jste správně řekli, došlo tady k určitým eh, posunům, k růstu, nárůstu napětí mezi Ruskem a Západem, což vede i k větší vojenské aktivitě na ruské straně. A zdá se, že eh, ožívají určité stanice, které eh, tady byly v minulosti a aby zvýšili, to proto, aby zvýšili svou fyzickou přítomnost v této oblasti. Eh, své kontrolují, eh, co se děje, ehm, vypouštějí se tam, mm, vypouštějí takové balónky, aby zjistili, eh, jestli dáváme pozor. Vy máte mm, ve Finsku 1400 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem, tak eh, jste určitě velmi odstražití, eh, co se týče ruských aktivit. A když oni prověřují vaši ostražitost. A já bych se rád vyjádřil k této tematice v tom smyslu, že doufám, že Arktida může stále ještě eh, zůstat vzdálenou od konfliktních oblastí, protože je takhle daleko na sever. A doufám, že ty oblasti, které jsme identifikovali pro, jako oblasti pro spolupráci, bude moci zachovat do té míry, eh, aby byly využity později, pokud se dokážeme dohodnout na tom, že bychom pokračovali eh, na tom místě, na které jsme se už eh, ve spolupráci dostali. Před dvěma lety byl vyřešen spor mezi Norskem a Ruskem týkající se námořní hranice v souvislosti s těžbou plynu. A myslím si, že takhle se to má řešit. My, jakožto Evropská unie, samozřejmě mm, vyhodnocujeme, jaké jsou naše možnosti, jaká je naše kapacita a co potřebujeme. Ale současně bychom měli nechat eh, eh, i na severu otevřené eh, naše cesty. Spolupráce je dobrým způsobem, jak překonat problémy. A naštěstí je tam dost zima a je to dostatečně daleko od islámských extremistů, takže já doufám, že v nejbližší budoucnosti se tam nevydají piráti ani džihadisté. A aspoň tady můžeme mít jistotu, že eh, nejsme v ohrožení. Pan Marek Jurak, prosím. sprawozdanie na temat znaczenia Arktyki zarówno w wymiarze. Děkuji. Co se týče významu Arktidy v ekonomické a vojenské oblasti, já bych rád upozornil na jednu věc. Zájmy Ruska. Rusko by chtělo eh, považovat Arktidu za novou Sibiš, za nový zdroj surovin. A nejde jenom o nové zdroje, nebo o ekonomický rozvoj. Je to taky otázka, která je samým základem ruského vývozu, ruské eh, ekonomiky, která prakticky eh, eh, se opírá pouze o ropu a, na, a plyn. A jde o snahu využít ty výměny. Tam se nedá hovořit o spolupráci, ale o výměně nebo o obchodu s určitým politickým tlakem. A je třeba věnovat pozornost eh, této snaze Ruska a nevnímat to jenom jako ekonomickou, ekonomický zájem, zvlášť ve stávající situaci, kdy příjmy Ruska klesají a je to nový e, nástroj e, nátlaku na partnery, kteří jsou na Rusku závislí. My v podstatě žijeme všichni ve stejném regionu od Finska po Řecko, všichni na Rusku závisíme eh, v oblasti energetiky, je to velmi důležitá věc. A pak je tu ta vojenská dimenze. Já nezdílím optimismus předřečníka. Před 150 lety se říkalo, že v Africe je horko, já si pamatuju film, když jsem byl malý nebo mladý, černobílý film, kde francouzští a němečtí kolonisté vystupovali a, a, a, a, jaksi, a ta koloniální rivalita tam také sehrála významnou roli i v první světové válce která proběhla před stolety. Arktida vzhledem k jejím energetickým zdrojům a, a, a nalezištím představuje také riziko, čili Arktida by mohla sehrát podobnou roli jako tenkrát kolonie, takže eh, bychom eh, ji měli, nebychom ji měli vnímat neutrálně a neměli bychom to přehánět s optimismem, v souvislosti s tím, co Rusko podniká především ve vojenské oblasti. Dnes nejde jenom eh, o představy, ale Rusko skutečně posiluje svou vojenskou přítomnost v regionu. Eh, především eh, její vojen... letecká přítomnost je velmi silná, týká se to flotily podmořské flotily, ponorek. Ehm, ministr Šojgu, což je člověk, kterému se v Kremlu naslouchá, ehm, ministr obrany říká, že jsou připraveni na eh, válku v Arktidě. To z toho mrazí. To je opravdu eh, mrazivé, když tento pán mluví. A takže ta otázka je závažná a nutí nás ehm, poslouchat a věnovat pozornost například otázce potenciálního hm, poskytování nových zdrojů a musíme si to hodně rozmyslet. A geostrategické perspektivy nám nedovolují eh, rozlišovat ruské akce z pohledu vojenské ochrany svého území od toho, co dělali nebo udělali nedávno na Krymu, nebo co dělají mm, ruské jednotky, hlavně ruské letectvo v sousedství Finska, Pobaltí. Možná se vám zdá, že jsem pesimista, ale řekl bych, že se to dotýká aspektů, které nutně musíme brát v úvahu, když vidíme, co se kolem Arktidy dnes děje. Mr. Injector Round, please. Prosím, další řečník. Děkuji, paní předsedající. Už je pozdě a já se omlouvám za to, že se chápu slova, ale přesto mám pocit, že bych měl uh, udělat či přednést určité připomínky. Když já, mě bylo šest let, tak můj táta byl na dva roky v Arktidě a já jsem se ho ptal, jaké to bylo. A on mi říkal, že to bylo velice zajímavé, že tam byli Poláci a také Němci. A takže já jsem velice rád, že náš výbor se akřickými záležitostmi zabývá. Já nechci soudit, zdali řečník má pravdu, zdali bychom měli mít více či méně pochybností, ale moje otázka stojí následovně. Jestliže předpokládáme, že v současné situaci bude mít Rusko o těžbu eh, surovin v Artidě, protože chce se revanžovat Číně. A já si myslím, že ale Rusko nemá příslušné zdroje, aby těžbu v Arktidě zahájilo. Takže to není aktuální otázka. A také bychom měli sledovat to, že Dánsko zahajuje různá jednání a dělá si nárok na určité oblasti v Arktidě. A je to jediná země, která eh, má tady opt-out v zahraniční a bezpečnostní politice a možná by se měla více zaměřit na Evropu. A za třetí si myslím, že Rusko se snaží eh, dělat něco podobného, jako to bylo v roce 2007, kdy poté napadlo Rusko Gruzii, ale má, já vím, že tady také existuje arktická rada, kde se Rusko může chovat racionálněji, protože v rámci OSN se musí tvářit jako velkmoc. A možná, že bychom je měli také přimět k tomu, aby se v Arktidě chovali více racionálně, což by nebyl špatný projekt. A já si myslím, že tedy máme jenom jeden jediný problém. A to je ten problém, který nebyl v minulosti vyřešen. My bychom měli pracovat na tom, aby Arktická rada akceptovala EU jako trvalého pozorovatele. A já chci poděkovat také řečníkům, jejíž proslovy byly velice zajímavé. Děkuji vám. Ano, my také se budeme Arktidou zabývat ještě několikrát průběhu řádných schůzí a já také doufám, že toto téma se nestane příliš havým. A já bych také chtěla udělat jednu závěrečnou připomínku, která bude vycházet ze slov Marka Jurka. Když rada rozhodla o uvalení ekonomických sankcí na Rusko, tak v této souvislosti je velice důležité, aby tyto sankce byly důsledné a komplexní a ne vylučovaly určité oblasti, o kterých my se domníváme, že spolupráce je bezpečná. Nebo neboť tady existuje nebezpečí, že my si myslíme, že existují důležité pozitivní věci a že existují menší problémy, ale nebezpečí spočívá v tom, že Ukrajina se stane malým problémem, protože tento problém se těžko vyřeší. A možná, že pak jestliže budeme nahlížet na ukrajinský problém jako na malý problém, pak lze také rozporovat určité sankce. Ale já se domnívám, že rada v této oblasti postupuje správně. Prosím, můžete reagovat na tyto otázky. Thank you, members of the parliament. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Když začneme radou pro Arktidu a mým hodnocením z práce v eh, této radě, tak první pozorování je, že tato rada eh, byla posílená za eh, uplynulých let a dnes arktické státy, které jsou členy této rady, přehodnotili nebo posílili své zapojení, pracují v různých oblastech v Arktické radě, a snaží se organizaci posílit, aby z toho byla plnohodnotná mezinárodní organizace. Nedávný vývoj v Radě pro Arktidu, který tady mm, zmiňujeme, počet členských států, stálých pozorovatelů, ti mm, pozorovatelé například dnes zahrnují také země, které mají Arktidě hodně daleko, jako třeba Singapur, e, jasně vypovídá o globálním významu a dosahu Arktidy a, a zájmu o Arktidu a její vývoj do budoucna. A nyní důvod, proč EU nebylo dovoleno stát se stálým pozorovatelem zatím, je ten je politický a citlivý. Je, zasloužilo by si to samostatnou diskuzi, ale teď ta obecná hodnocení jsou taková, že i kdyby eh, Rusko nebylo jasně pro, nebylo jasně proti členství EU jako stáleho pozorovatele, tak je dnes pro EU těžké stát získat postavení stáleho pozorovatele, protože ani jiní někteří s tím nesouhlasí. Nicméně EU je aktivní v řadě oblastí a e, bývá zvána na schůze Rady pro Arktidu, takže přestože se ten proces trošku zpomalil, tak nicméně EU je nadále přítomna e, na zasedáních Rady. Nicméně existují určité obavy, že některé klíčové projekty, které byly úspěšné v Radě pro Arktidu, by se mohly zpomalit v důsledku nárůstu napětí. A dnes ehm, jsou hledány projekty, které by bylo možné realizovat i v případě napětí mezi západními členy a Ruskem. Význam Rady pro Arktidu je také, ten také souvisí s širším rozvojem Arktidy, protože tato rada není klíčovým orgánem pro řešení třeba územních sporů. E, to se musí řešit v rámci OSN, ale Rada pro Arktidu je platforma, na níž se vlády zavázaly podléhat systému OSN a, a, a vytvořili mechanismus řešení sporů, který je pro Arktidu relevantní. Také je třeba říci, že Rada pro Arktidu se nevěnovala problematice bezpečnosti jako takové. Od začátku e, se věnovala hlavně vědeckým tématům, klimatickým změnám, dále ekonomickým otázkám, ale zatím bezpečnost nebyla nikdy na pořadu dnes z dobrých důvodů a někteří lidé říkají, že také díky tomu tato rada dobře funguje. Nicméně funkce a možnosti spolupráce v radě musí být hodnoceny průběžně a je dobré nadále hledat formy spolupráce v rámci rady. Spojené státy eh, budou předsedat radě a my v nadcházejícím obdobím a jsou velmi angažovaní. Jejich eh, velvyslanec navštívil jsem ve Finsku eh, navštívil EU a mm, porovnávali se s Finskem poznámky, protože Finsko převezme předsednictví rady po, eh, po Spojených státech, takže tady je vidět patrná snaha, eh, aby Rada pro Arktidu zůstala relevantním hráčem do budoucna. Další otázka, která tady zazněla, se týká ruských akcí v Arktidě, jestli že Rusko, ať už Rusko funguje v rámci toho velice hm, vstřícného hm, způsobu spolupráce v rámci rady nebo v rámci své asertivnější politiky. Obecně já bych řekl, že na to je těžké odpovědět v tuto chvíli, protože informace, které my jako vědci máme, jsou informace z otevřených zdrojů a diskuse s úředníky a kolegy, ale rozhodně ten druhý scénář, že Rusko se stává asertivnějším hráčem eh, v Arktidě, eh, začíná být pravděpodobnější, takže já bych velmi podporoval, aby eh, se tomu věnovala pozornost. A mnozí tady také, mnozí poslanci říkali, že by to nemělo být jaksi eh, jediné gro politiky pro Arktidu. Je důležité, abychom se dál věnovali těm hlavním motorům spolupráce v Arktidě. A co se týče ruských eh, vojenských operací, je třeba si připomenout, že ruská přítomnost v Arktidě z řady důvodů dlouho byla součástí jejich jaksi globální eh, vojenské přítomnosti, protože eh, Rusko také modernizovalo své eh, vojsko a to včetně rozvoje vojska rozmístěného v Arktidě, přestože samozřejmě Finsko tomu pochopitelně věnuje velkou pozornost, když začne Rusko rozmístěvat vojáky v místech, které jsou relevantní pro vojenskou strategii v Arktidě u finských hranic. I think I will stop here and... Tím bych skončil a předám slovo kolegovi. Yes, thank you. Děkuji, mám několik krátkých připomínek. Zní to jako paradox vyvíjet vojenské kapacity a pak říci, že to není militarizace, ale tady opravdu dochází k militarizaci, což má v podstatě ohlídat mírový charakter uh, této oblasti. Jestliže klimatické změny se potvrdí, tak e, se nyní skutečně začne s budováním vojenských kapacit, protože dojde k rozmrazení Arktidy. A Já jsem z vojenství a vojáci vždy přemýšlí vždy o tom nejhorším scénáři. My nemůžeme se tvářit, že ten nejhorší scénář neexistuje. a proto i tento scénář musíme mít na paměti. Možná, že znáte definici o vojenských hrozbách. Za prvé je to potenciál, dovednost a také schopnost využít eh, tento potenciál. V Arktidě máme tedy určitý potenciál a ti, kteří mají potenciál, mají také své dohlednosti. A pak je tady otázka vůle. Já jsem četl různá hodnocení a tady se říká, že vůle je na nízké úrovni. Nikdo nechce zvejšovat napětí na severu. Ale my samozřejmě před tímto nemůžeme zavírat oči toto nebezpečí také existuje. A potom také otázka pirátů na severu. Kanačtí kolegové jsou znepokojeni nelegálními aktivitami na severu, protože tady není žádný dozor. Vlastně tady chybí, tak říkajíc, právní řád a právě proto je to, tak říkajíc, magnetem pro nezákonnou činnost. Takže uvidíme, co nás v budoucnosti čeká. E, takže pro Piráty je tato oblast zajímavá, protože tam nevládne žádn, nevládnou žádné právní předpisy. Paní předsedající, můžete také zmínit pravděpodobnost námořních aktivit, například, že by zde vznikly další námořní trasy? paní předsedající. Námořní trasy také jsou v centru zájmu mnoha států i mocností. Ale my známe současné očekávání, eh, které hovoří o tom, že se očekávalo, že v Arktidě se začne těžit a že zde budou právě tyto námořní cesty využity. A zde se očekávalo, že potenciál bude využíván více, ale realita je taková, že cesty Artidou jsou velice drsné. Na cestu eh, arktickými mořemi je potřeba opravdu ledoborců a dobrých lodí a dobrou navigaci, tak abyste dokázali proplout mezi kramy. A přesto, že se doprava v posledních letech trošku zvýšila, tak to náš se znížila, která je tam přepravována, protože takzvaná severní cesta vedle vede podle severního pobřeží Ruska a není dostatečně konkurenceschopná. Ale potenciál tady závis, existuje a to souvisí také s rozvojem schopnosti ovládnout a zvládnout tyto trasy a tady jsme viděli neschody mezi aktéry, takže kdo vlastně vlastní tyto námořní cesty, jaké poplatky se zde dají vybírat a podobně. Takže takovéto neschodly také vedly k nejistotě mezi eh, operátory. to eh, my si tedy myslíme, že nedojde k velkým a náhlým změnám v oblasti dopravních cest v Antarktidě. Já bych, děkuji vám, já bych ráda ukončila toto zasedání. Skutečně vám děkuji, pánové, za vaše mimořádně zajímavé prezentace. Já přeji Finsku všechno nejlepší při dalším předsednictví v Arktické radě a my nadále budeme bdělí a budeme monitorovat vývoj situace v Arktidě. A nadále se tím tímto tématem budeme zabývat na našich řádných schůzích. Je tady ještě další bod, bod různé, má někdo něco do bodu různé, není tomu tak a proto bych vám chtěla připomenout, že další schůze se bude konat 29. ledna v 9 hodin ráno. A těším se na vás, kolegové, na shledanou.